Colleagues, can I uh, bring the... Kolegové, rád bych zahájil naše dnešní jednání. Vítám zde bývalého kolega, pana Stop, kolegu z pana Stopmana. Jsem velmi rád, že se tady objevují někteří bývalí kolegové a výboru pro dopravu. E, přijetí při pořadu jednání. Máte před sebou pořad jednání, takže předpokládám, že ten je přijat. Pokud tomu tak je, tak přejdeme k druhému bodu schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 1. a 2. prosince 2009. Mohu považovat zápis za schválený, ano, je tomu tak. Připomínám členům výboru, že je jednání přenášeno na webu a ve středu, kdy se sejdeme znovu, tak se sejdeme v jiné místnosti než v této. A to řeknu ještě na konci dnešního jednání, bude to 2 ASP 5G 3. Dalším bodem na pořadu jednání je výměna názorů s panem ředitelem Pake o vnitro zemské přepravě. Pane Pake, kde jste? Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já jsem měl pohovořit za Evropskou komisi, generální ředitelství pro dopravu a energetiku a budu hovořit o práci komise o vnitrozemských vodních cestách a v současnosti v souvislosti s krizí, která dopadá na dopravní sektor obecně a také na tyto říční toky, přepravní toky. Já budu hovořit tak pět až deset minut a potom budu k dispozici a zodpovím otázky. Co se týče těch vnitř, vnitro zemských vodních toků. Jak víte, ty jsou mnohem méně využívány ve srovnání s železnicemi a silniční pardon, silniční dopravou, ale je to více než 400 tisíc e, kargo zásilek každý rok, takže to je asi 5% celkové té pozemní dopravy ale stále je to určitá část, významná část, tedy pozemsky přepravovaná na té říční dopravě. V některých oblastech Evropské unie je toto významnější. Ne všechny dopravní systémy Evropské využívají říční dopravu. V některých regionech či členských zemích je ten podíl říční dopravy mnohem vyšší a to platí zejména pro Nizozemsko, kde eh, je navigace říční nebo přeprava říční dopravou představuje více než 40 té vnitrostátní přepravy. Je tam zaměstnáno 30 tisíc osob, jsou to většinou osoby samostatně výdělečné či činné a eh, je zde asi 7 tisíc rodinných podniků v této, tomto odvětví je to odvětví, které má určitou konkurenční výhodu pro velké, eh, velkoobjemový dopra, eh, velkoobjemovou dopravu za při nízkých nákladech za posledních 10-20 eh, let se začaly pochybovat na nové, nových trzích, tedy zejména kontejner, v oblasti kontejnerové přepravy, kde byl do krize nárůst více než 20 ročně. To je jako kontejnerová pře- přeprava, čili jak kontejnerová přeprava, tak přeprava volně leženého zboží je něco, co bylo velmi úspěšné. Říční doprava je nejenom výhodná z hlediska nákladů, ale také z hlediska energetické spotřeby a z hlediska toho, že má nízké emise 5 veškeré které vnitrostátní dopravy představuje, ale v oblasti emisí je to, emisí CO2 je to méně než 1%, takže vidíme, že ta úspornost energetická a ekologická je velká. Eh, je zde eh, kapacita, volná kapacita infrastruktury i třeba na dlouhých trasách, jako je, eh, jako je Rýn nebo Dunaj nebo řeka Rena ve Francii, takže tam všude je stále ještě kapacita dostupná na těchto trasách s několika málo výjimkami, kde jsou určitá místa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 do jakýchsi dopravních zácp, zácp, zácp nebo přetížení, ale je to každopádně způsob, který je důležitý a který je efektivní. V Bílé knize z, ro, z roku 2001, kdy jsme měli dělat eh, střednědobý přizkum do roku kolem roku 2006 a tam bylo řečeno, že eh, tuto přepravu je třeba podporovat a že je, za, že je žádoucí, aby narostl podíl na trhu. V roce 2001 i v roce 2006 jsme řekli, že aby k tomu došlo, je eh, třeba, aby došlo k lepší integraci do logistického řetězce dopravy s dalšími způsoby eh, dopravy Německo. Z Německa jistě nebude překvapivé, že uslyší, že toto je přístup Evropské komise při eh, revizi politiky ten tý a ten, ta, to bude platit v, i v v případě, že by nedošlo k plnému naplnění té, této, této politiky, ale každopádně je to něco, co je eh, budoucnost, eh, eh, budoucnost přepravy, která byla zahájena, politika přepravy v roce 2009. Vedle toho je konkrétní aktivita na podporu říční dopravy, je to program Najades, Najády, který obsahuje různá opatření v oblasti legislativní, v oblasti koordinace a podpory. Je tady pět oblastí trh, eh, vybavení, zaměstnanost, dovednosti a osvěta o tomto sektoru a dále infrastruktura. Takže ten program na JADES běží, běží do roku 2013, poběží do roku tohoto roku a střednědobá revize k vyhodnocení efektivnosti a výsledků má proběhnout a budoucí rámec, který jsem zmiňoval, který se týká eh, té eh, politiky dopravy a tam jistě říční doprava bude ta, která si bude mít proaktivní podporu ekonomické Evropské komise. Eh, ekonomická krize a dopad na toto odvětví. Eh, ekonomická a finanční krize dopadla na dopravní odvětví velmi plošně, ať je to silniční, ať je to říční, ať je to železniční doprava. Eh, všude došlo k poklesům objemu přepravy mezi 20 a 30 procenty a z toho plyne samozřejmě také pokles zisku či výnesu, čili na e, celkově dochází poklesu v tomto odvětví. Eh, říční, eh, odvětví říční dopravy je zvláště zasaženo vzhledem ke své struktuře a zejména proto, že eh, jsou to většinou malé podniky, které podnikají v říční dopravě, jsou tedy zranitelné a také proto, že říční doprava je velmi blízká primární produkci, která je zasažena během ekonomické krize. Takže tento konkrétní specifický sektor skutečně zaznamenal všechny dopady poklesu přepravy a dopravy a mají potíže nepřístup, tedy nedostupnost, nedostupnost financování v souvislosti s krizí bankovní. E, mnoho e, těchto firm e, se nyní nemůže dostat k úvěrům a podle bank až 60 nizozemských podniků mají i problémy s platební disciplinou a podle bank se předpokládá, že toto procento ještě naroste. Za těchto okolností členské země eh, chtějí zasáhnout a chtějí přijmout příslušná opatření v rámci celého sektoru eh, dopravy ve všech členských zemích v rámci programu obnovy, který byl připraven v roce 2009 a který, jak víte, je koordinován na evropské úrovni v rámci toho evropského programu hospodářského oživení. V oblasti říční dopravy je dopad krize trošku odlišný podle toho, o jakou sektor se jedná. Jednak je to eh, přeprava tekutých materiálů a jednak suchých materiálů a ty dopady na dva tyto segmenty trhu jsou odlišné a jednak jsou dále i odlišné podle různých členských e, zemí. Ne všechny tedy členské země jsou eh, zasaženy, je to zejména, eh, je to Nizozemsko, Francie, Belgie, eh, Rakousko a Německo a různým způsobem se to projevuje. Členský stát, který je nejvíce zasažen krizí v oblasti říční dopravy, je Nizozemsko, které má také největší podíl a největší počet lodí kde je tento průmysl velmi důležitý pro celé odvětví dopravy. Krize je obtížnější pro tyto země a to proto, že 160 nových lodí bylo objednáno eh, před ekonomickou krizí. Tyto lodě se staví před ekonomickou krizi a teď se ty lodě staví a mají být dodány v roce 2010, zejména do Nizozemska, a což vlastně navýší kapacitu eh, toho průmyslu, která ehm, ta kapacita vzhledem k nižší poptávce je vlastně nadbytečná. Za těchto okolností nizozemská vláda informovala eh, komisi o možném zkreslení eh, tržních podmínek v oblasti říční dopravy a požádala komisi, aby zvážila příslušná opatření. Takže jsme, pane předsedo, nyní ve fázi analýzy s těmi členskými zeměmi, které se Účastní tohoto sektoru slyšení proběhlo v listopadu o dopadu krize na říční dopravu a účastnilo se asi 100 účastníků z celého odvětví říční dopravy, eh, včetně Rýnské komise a poté navázalo jednání výboru pro říční dopravu členských zemí. To proběhlo 7. ledna. Výstupy všech těchto snách jsou následující. Většina členských zemí sdílí názor, že současná krize třeba, že dopadá na říční dopravu velmi těžce, zejména v Nizozemsku, že toto není strukturální krize, ale je to krize cyklická, která dopadá na všechny typy dopravy. V tomto kontextu strukturální opatření jako uh, um, uh, jako likvidace některých lodí nejsou opatření, která by byla vhodná na základě této ekonomické analýzy. Avšak, abychom zjistili, jaká opatření jsou vhodná na to, střednědobé či krátkodobé řešení byla vytvořena malá pracovní skupina za účasti těch členů, kteří mají zájem, či Děrinské komise, hospodářských expertů a zástupců odvětví předsedá této skupině komise a v následujících dnech a týdnech budeme zjišťovat, jaká jsou tedy vhodná opatření pro to, abychom pomohli oživení a obnovení tohoto sektoru a komise je připravena váš výbor o tom informovat. Děkuji. You, Děkuji mnohokrát. Nyní zde mám řečníky, pana Wolfa za EPP, pana Kule. Liebe Milý pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně, co se týče této analýzy, tak si myslíme, že je správná. Nicméně si myslíme, že nastal opravdu ten správný čas na to, abychom jednali, protože víme, že došlo v posledních letech poklesu o 20 až 30 to znamená, že právě malé podniky, malé rodinné podniky se teď potýkají s velkými problémy, protože musí platit úvěry mimo jiné. A kromě toho z praktického z hlediska se musíme podívat také na to, že kromě té krize eh, Všichni tito přepravci čelí také velmi těžké zimě, to znamená, že přeprava materiálu je i kvůli tomu daleko složitější. Co se týče tedy vnitrostátní lodní dopravy, Eh, odvětví, které je velmi specifické taky kvůli nejmenším emisím CO2, tak to znamená, že my bychom opravdu měli toto odvětví podporovat. Měli bychom se uvědomit, že v tuto chvíli dochází na trhu k velkým eh, problémům a zkreslením a i z tohoto důvodu musíme okamžitě přijmout příslušná opatření. Musíme se tedy nad tím zamyslet. Ano, je pravda, že eh, přeprava, eh, tak musí docházet k přepravě, máme na to kapacity, musíme se zamyslet eh, nad tím, abychom v rámci této krize stanovili v rámci společenství minimální ceny, aby nedocházelo k dumpingu a aby malé podniky netrpěly ještě více. Vy jste hovořili o novém regulačním rámci. To by samozřejmě mohl být nový funkční nástroj. Pokud se objednaly nové lodě, které by měly na příš- v průběhu příštího jara e, fungovat a měly by být tedy e, dodány, tak možná bychom se měli zamyslet nad tím, zdali ty prémie, o kterých jsme mluvili v minulosti, neměly být obnoveny. Zdali bychom neměli počítat tedy s těmito eh, novými kapacitami tak, aby se konkurenceschopnosti právě těchto malých podniků zlepšila. Eh, třetí bod podpory pro malé podniky ze strany společenství. My si myslíme, že by tomu tak mělo být. Myslíme si, že by tyto podniky opravdu měly nebo mohly být podporovány a že to nepovede k žádnému dumpingu. Myslíme si, že si o tom musíme, popovíd, musíme o tom popovídat. S komisí musíme vytvořit nový akční plán a musíme to udělat co nejdříve, protože spousta malých podniků, jak v Nizozemsku, v Německu, tak i ve Francii, se nachází už v tak složité pozici, že možná už nevydrží dlouho a proto musíme opravdu se zamyslet nad novou strukturou udělování úvěrů, o možnosti přemostění, o navýšení likvidity a o novém prostoru pro nové investice. A proto bych naléhavě požádal o to, abychom s komisí a s členskými zeměni, zeměmi opravdu intenzivně hovořili o oblasti vnitrostátní lodní dopravy. Děkuji mnohokrát. Eh, pan Alkedraj za socialisty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. V tuto chvíli řešíme krizi, která je možná krátkodobá, nicméně každopádně je to dlouhodobá výzva. Protože říční doprava, říční navigace a bude sehrávat pozitivní úlohu na trhu jako takovém. Čili pokud nebudeme řešit náležitě tuto krizi, tak eh, může vzniknout situace, že tato doprava bude znevýhodněna a možná přijde o podíl na trhu, což by mohlo podkopat naše dlouhodobé cíle. Vzpomenete si určitě, že tento sektor má pouze 5% podíl oproti pozemní dopravě, ale, jak jsme říkali, je tady pouze 1% emisí se 2 čili je to poměr 1 ku 5. Či já si myslím, že tuto věc musíme mít také na paměti. A také bych se vrátil k tomu, co říkal pan Kuhn. Myslím si, že musíme velice rychle řešit tento problém, především v tomto sektoru, jak říkal zástupce komise. Existuje celá řada malých středních podniků a také samostatně výdělečných eh, osob. A pochopitelně ty by neuměrně, neuměrně trpěli touto krizí. Pokud máte 30, 40, 50 tak eh, teď krize probíhá už rok. Zmínili jste se o celé řadě setkání, skupin, také byla založena celá řada nejrůznějších komisí. Nicméně čas kvapí, čili je důležité, aby komise přijala svoji první iniciativu. Měli byste eh, říci, která opatření dávají smysl, která by měla být iniciována, ale mě by zajímalo z vaší strany, jaké, jaká opatření budete nabízet eh, této pracovní skupině, abychom se mohli vymanit z této krize, abychom mohli pomoci lidem, aby přečkali a překonali tuto krizi. A aby měli určitý výhled lepších časů. Čili chtěl bych z vaší strany slyšet konkrétnější návrhy o tom, co hodláte navrhnout. Říkáte, že to není strukturální krize, možná, že to šrotovné nedává smysl v tomto kontextu, ale co tedy chcete navrhnout? Bez pochyby máme krizi, celá řada lidí řeší tuto situaci, čili jak odpovědět na tuto otázku. Já si myslím, že to by nám pomohlo, abychom postoupili ku předu. Děkuji. A nyní paní Hny Splašář za ALDE. Prosím. Naše koordinátorka bude hovořit jako první a já budu hovořit potom. Děkuji přesně, tak jsme se dohodli. Já si myslím, že už je jasné, že právě co se týče těch vnitrostátních eh, vodních cestách musíme brát na zřetel spoustu různých aspektů. Mm, není to samozřejmě neposledy, co se zabýváme tímto tématem. Hovořili jsme o tom a budeme o tom hovořit. Eh, hovořili jsme o tom, že musíme zohledňovat tyto lodní cesty tyto vodní cesty a my všichni víme, že vnitrostátní lodní e, přeprava k tomu patří. E, víme, že právě ve spoustě přístavech je ještě e, stále velmi velká potenciální kapacita, o kterou bychom se, měla, o kterou bychom se měli zajímat. A proto já čekám na konstruktivní návrhy. A nejen eh, v souvislosti s krizí. Eh, nehovořit pouze o tom, jak musíme všem eh, pomáhat právě kvůli tomu, že je krize, ale musíme se zamýšlet nad tím, jak zvýšit intermodalitu přepravy, tak, aby všechny tyto cesty byly jak hospodárnější, tak také ekonomičtější a ekologičtější. Děkuji. Kramer, Greens. Děkuji, pane Kramer. Paní víte, my se teď nepotýkáme pouze s připravní krizí. My se nacházíme právě v, i v ekonomické krizi, se kterou eh, bojujeme všichni. V Německu samozřejmě jsme eh, trošičku pomohli automobilovému průmyslu eh, se šrotovným, ale to se odrazilo na spoustě dalších odvětví. Například rodina, která si chtěla koupit novou kuchyni, tak místo kuchyně si teď kvůli šrotovnému koupila nové auto a kvůli tomu novému autu se tedy rozhodli, že, nebudou, eh, že si nebudou kupovat kuchyni a z toho důvodu si musíme také uvědomit, že právě odvětví, které vyrábí kuchyně, trpí kvůli tomuto eh, šrotovnému. A ten příklad z Británie, těch pět eh, milionů tun masa, tak eh, vepřového masa, eh, o tom už jsme slyšeli, ale je to něco, před čím zavíráme oči a nikdo o tom nehovoří. Co se týče té vnitrostátní lodní dopravy, tak je to samozřejmě ekologický nástroj přepravy, pokud lodi se přizpůsobí řekám a pokud budeme moci dodržovat všechny ekologické standardy, protože my samozřejmě chceme být konkurenční konkurenceschopnější a chceme, aby, tento, aby toto odvětví eh, rostlo, ale musíme si uvědomit, že toto odvětví třeba eh, neplatí eh, daně za paliva. To všechno za ně platí železnice. A já bych rád znal statistické údaje z posledních let. Já znám údaje z Německa. V, například v Německu vnitrostátní přeprava poklesla o polovinu za posledních 10-20 let. Je je pravda, že ty sítě u nás jsou eh, dosti rozvinuté, ale ne vždycky se využívají. Já například eh, vím o Laby. V posledních 20 letech 200 dní v roce se pola by nemohlo nic připravovat kvůli různým eh, aspektům. Dále, co se týče emisí CO2, tak to je pravda, že ten, ty emise jsou nižší, ale je pravda, že je to také kvůli tomu, že ta přeprava eh, je, eh, zaujímá velmi malý podíl na celkovém podílu dopravy. To znamená, že ano, řekněme, že ty emise jsou nižší, ale ještě nemůžeme být spokojeni spojení. Musíme se zamýšlet nad také nad dalšími možnými technologickými eh, inovacemi. Které země jsou nejvíce postiženy? To já bych taky rád věděl, protože já vím například, že 80% eh, dopravy v Německu, říční dopravy, se odehrává na řece Rýn. Takže eh, proč je tomu tak? Já bych rád znal ty údaje i z jiných států. Z těch eh, informací, které já mám, tak vím, že tady 80% před, připravy se odehrává eh, na Rýnu, ale kam plyne těch 80% zisků z, té, z těchto 80% přepravy? tak to já nevím. Eh, jakým způsobem se toto všechno odráží na životě eh, malých podniků, na životě podniků, které provozují třeba jenom jednu loď? protože velmi často tomu bývá tak, že nakonec stejně přežije pouze jenom velikánský podnik a malé rodinné podniky nepřežijí. Takže já bych rád znal tedy souvislosti, rád bych znal údaje, rád bych eh, věděl, jak funguje celá ta síť, stejně jako železniční síť. Ano, samozřejmě hovoříme o krizi, všichni se stěžují, ale já bych rád rád věděl, jak se vyvíjela eh, lodní říční přeprava ještě předtím, než začala krize, abychom mohli porovnávat. Eh, děkuji mnohokrát. Má slovo pan Mandal, prosím. <clears throat> Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan Bake zmínil jednu věc. Krize je cyklická a ne strukturálně, ale ať je taková nebo maková, tak jakákoliv krize, která ovlivní říční lodní dopravu, je vždy strukturální. Důvod je takový, že vnitrostátní říční doprava znamená, že používáme lodě a lodě mají mnohem delší životnost než například nákladní vozy eh, nebo kamiony. V případě nákladního kamionu je to okolo eh, sedmi let, v případě lodě je to 50 let. A přijeli jsme eh, v minulosti dvě opatření v Evropě. Jinak je to pravidlo pro šrotovné a potom máme ta nová pravidla, která se týkají přesně Eh, tohoto rysu vnitrostátní říční dopravy. Co se týče šrotovného lodí, tak eh, tam bylo 30 milionů zainvestováno přímo z daného průmyslu. Vznikl tady nový fond, který byl vytvořen těmito organizacemi a například v Nizozemí E, vláda podporuje tyto organizace, obrátila se potom na komisi a řekli jsme, že tato krize je tak závažná, že to znamená velké problémy na trhu a tyto dvě opatření, jednak to šrotovné a to další opatření, které bylo přijato, by mělo být zaktivováno. Já si myslím, že to je rozumný návrh, protože když se podíváme na typické rysy e, říční dopravy a ten dlouhodobý horizont, v jakém funguje, tak eh, bychom viděli velký pokles, eh, není nám píská v, eh, ve sluchátkách, čili by nám poklesla nákladní doprava. Čili, jak už jsme slyšeli, že některé členské státy nechtějí přijmout některá konkrétní opatření, protože si myslí, že to není strukturální změna, ale já si myslím, že tato krize jako taková je v této oblasti strukturální, čili musíme zvážit patřičná opatření. Nicméně krize, tady ne, eh, pardon, komise nese také svoji vlastní odpovědnost, protože by měla během tří měsíců odpovědět nizozemské vládě. A je pochopitelně dobré vytvořit nějakou pracovní skupinu, nicméně v tuto chvíli 90 podniků nemůže dodržet své platební závazky. Já si myslím, že někdo říkal, že to je 60 nebo více než 60 ale myslím si, že to je mnohem více. Čili hovořit dále, neustále se setkávat, je sice pěkné, ale komise by se měla podívat na tyto dva nástroje, které už máte v ruce. Měli byste velice rychle pomoci říční vnitrostátní dopravě, protože pokud to bude trvat ještě dalšího půl roku, tak tady uvidíme bankroty společností, které působí v tomto sektoru. A tyto lodě budou potom prodány za poloviční cenu a tato krize se ještě prohloubí. Čili musíme konat nyní a má otázka na pana Paketa je následující. Jaká bude vaše odpověď, kterou podáte v únoru nebo v březnu nězozemské vládě? Já navrhuji, abyste konali okamžitě. Takže děkuji a paní von Merkel. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla poděkovat eh, za to, že jsme si vůbec rozhodli, že se dnes o tématu vnitrostátní lodní dopravy budeme bavit. To je velmi důležité, že parlament a komise se těmto problémům chtějí postavit a že je respektují a zařazují tedy na pořad jednání. Eh, já také souhlasím eh, se všemi svými předřečníky. Myslím si, že jejich příspěvky byly velmi rozumné. Nicméně musíme si také uvědomit, že tento druh dopravy je velmi specifický a k současná krize vede k tomu, že i velmi zdravé podniky jsou velmi ohrožené. Co to znamená? Je to velký strukturální problém. Znamená to, že ve chvíli, kdy krize skončí, skončí, tak toto odvětví bude hodně oslabené a proto musíme se snažit, aby toto odvětví i poté mohlo hrát velmi důležitou roli. E, toto oslabení bude velmi těžké jak pro vnitrostátní lodní dopravu, tak také pro životní prostředí, tak také pro celé odvětví dopravy. A co se týče těch zdravých podniků, tak já si myslím, že bychom opravdu měli přijímat opatření zcela e, všude. Já si myslím, že vytvoření pracovní skupiny je velmi dobrý nápad. Myslím si, že o tom e, tématu se musíme bavit a musíme jednat. V našem výboru jsme vždy zdůrazňovali důležitost e, tohoto odvětví. Hovořili jsme o programu Najades, ale když se podíváme na tu současnou situaci, tak si uvědomujeme, že i tento program je bohužel v mnohých aspektech velmi nedostatečný. Například co se týče inovace, tak k té vůbec nedocházelo. A to je velmi velká škoda, protože inovace je velmi důležitá pro strukturální zdraví celého sektoru. Nový komisař pan nový eh, budoucí komisař Kalas hovořil o tom, že při eh, revizi programu Najadis eh, vytvoří zprávu, kterou předloží parlamentu a tato zpráva bude strukturovaně hovořit o budoucnosti vnitrostání lodní přepravy. Nicméně si myslím, že pracovní skupina musí pracovat velmi rychle a co nejdříve předložit výsledky své práce, protože právě v tomto krizovém období potřebujeme přijmout urgentní opatření. My jsme se o tomto tématu v našem výboru bavili, ale já se ptám, jak rychle můžeme tady v parlamentu hovořit o výsledcích práce této pracovní skupiny. Až eh, Doris... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych se zeptala zástupce komise, zda znají číslo lidí, kteří byli propuštěni v tomto sektoru. Kolik lidí přišlo o své pracovní místo, protože tady celá řada podniků, které propustili stovky zaměstnanců a mě by zajímalo, jestli tito lidé mají nárok na podporu ze Evropského sociálního fondu. Chtěla bych vědět, kolik podniků v tomto sektoru zbankrotovalo a ráda bych se zeptala, na následující. Chtěli jsme ekologičtější lodě. Čili jak to vypadá s těmito loděmi? Nám propus să avem nave mai uh, ecologice. Takže chtěli bychom mít ekologičtější lodě, chtěli jsme lodě, které by méně znečišťovaly vodu, především co se týče paliva, ale budoucí strategie komise by měla zjednodušit tento postup. Měla by mít opatření, která by podporovala malé a střední podniky a zde mám na mysli především program Najades a Marco Polo. A v neposlední řadě bychom měli mít opatření, která budou modernizovat přístavy a zajistí intermodalitu. Poslední věc, o které bych se ráda zmínila, je strategie Evropy 2020, je tady také pravou, čili zde by Evropa eh, na té nejvyšší úrovni měla sehrávat velice důležitou úlohu a zároveň měli bychom také pochopit důležitost říční dopravy. Čekáme na akční plán a na pracovní program kde budou termíny, kde budou zdroje pro financování, aby všechny tyto otázky, o kterých se bavíme, byly zaručeny, abychom měli jistotu, že budou implementovány v budoucnosti. Děkuji. A nyní paní Hennes Pleše, prosím. Eh, Děkuji, Pan zástupce komise řekl, že, kom, že krize ovlivňuje všechny typy dopravy, ale zejména říční, protože ta má určité specifické charakteristiky. A údaje z roku 2009 říkají, že 60 společností na tomto trhu nesplácí své uh, věci, které má splácet, ale to je zastaralé číslo, nyní je to již mnohem vyšší číslo, 80-90 Mluvíte o pracovní skupině. Zdá se mi, že zatím komisi vůbec nedochází, co uh, tady jde, já chci navázat na kolegy a říci, že byste měli využít nástroje, které máte k dispozici. A vy jste říkali, že není vhodné, aby docházelo k šrotování starých plavidel za náhrada za nové, ale co tedy bude vhodné? Uh, vy jste sám řekli, že je potřeba zvláštní pozornost tomuto sektoru a zdá se mi, že pracovní skupina není dostatečná. Eh, moje vláda činí to tež. Vždycky se vytvoří pracovní skupina, abychom se vyhnuli něčemu konkrétnímu. Já bych od komise čekala něco konkrétního, to znamená konkrétní plán předtím, než dojde k tomu, že říční doprava Eh, vlastně selže v plnění té úlohy, kterou plní v celkové, ehm, v tom dopravním odvětví a doufám, že eh, komise skutečně přijde s konkrétními návrhy a konkrétními opatřeními. Co se týče sdělení k budoucnosti evropské dopravy, eh, bude zde velmi obtížné, abychom dosáhli stavu, kdy bude říční doprava hrát tu úlohu, kterou by měla. Je to velmi efektivní způsob dopravy, ať už máme pracovní skupinu či ne. Chtěla bych, aby komise měla konkrétní návrhy. Děkuji, paní Hajana Sender. Eh, Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych ráda poděkovala, že se dnes budeme bavit o jiném odvětví, o odvětví, které je velmi vážně postiženo krizí. Je velmi dobré, že hovoříme o lodní dopravě, protože i když vypadá to, jako kdyby silniční doprava eh, vůbec žádným problémům eh, nečelila a není tomu tak. Nicméně velmi dobře, že se bavíme o lodní dopravě. Takže to, co říkal pan Vandalem, já bych byla velmi ráda, aby nám komise vyjasnila svůj postoj. Myslím si, že se nacházíme v konjunkturální krizi. Myslím si, že to je krize, která bude trvat dvě až dva až tři roky. Eh, bude to trvat nějakou dobu, než eh, malé a střední podniky budou moci tedy opět být solventní. To znamená, že jsme ve strukturální krizi, ale bylo by velmi dobré, abychom věděli, jakým způsobem můžeme zachránit tedy to, co se v tuto chvíli ještě dá zachránit. To znamená, jak pomoci těm eh, současně existujícím podnikům a jejich zaměstnancům. My bychom nicméně rádi věděli, jaké jsou předpovědi do, budouc- do budoucnosti, jak komise vnímá eh, vývoj v v budoucnosti. Hovořili jsme také o vztahu eh, dopravy eh, k životnímu prostředí a ke změnám klimatu, protože vždy, když jsme hovořili o změnách klimatu, tak jsme hovořili o možnosti jaksi jednoho řešení, které eh, představovala právě lodní doprava protože hovořili jsme také o problému stability eh, vodní, eh, úrovně vody v našich eh, řekách. Proto si myslím, že bychom vždycky, když hovoříme o dopravě, měli také myslet na životním prostředí. Chtěla bych se také zeptat, co to znamená co nejrychlejší opatření, které bychom měli přijímat. To znamená, jak rychle, jak radikální by měly tyto opatření, by měla tato opatření být. Eh, ráda bych věděla, zdali eh, se tady bavíme o modernizaci celé lodní flotily, zdali bude přizpůsobena životnímu eh, prostředí. Ehm, je možné, že se tady bavíme o přepracování současných pro- programů, jako je třeba Najadis nebo Marco Polo. Jak rychle budeme chtít jednat? Ehm, jak rychle budeme moci poskytnout odvětví přístup k těmto novým opatřením a k těmto novým programům? Děkuji. Děkuji. Pokud bych mohl nyní protože již nemám nikoho na seznamu řečníků, tak bych ještě doplnil několika svými slovy, pokud mohu, pane Pake. Eh, my eh, jsme chtěli mít tuto diskusi, protože z reakcí některých našich členů, členů výboru vidíme, že je zde eh, hluboká krize. Pan Van Dalen, pan, pan Van Dalen, paní Hnesplašat a další se vyjadřovali k tomu, jak ta krize je zásadní, velmi jednoznačně. Eh, a je správné, že tu diskusi máme. Mojí obavou je to, tak jak říkala paní Hanes Plaša, že není mi zcela jasné, k čemu bude sloužit ta pracovní skupina. Já vždy mám trošku podezření a omlouvám se, pokud budu poněkud cynický, ale mm, myslím si, že když je nějaký problém, nějaká pochybnost, řekne se, pojďme vypracovat studii. A my, protože teď nevíme, co dál, řekneme, udělejme pracovní skupinu. To je ten další krok, ale není mi jasné, k čemu ta pracovní skupina slouží, čeho má dosáhnout a jaké má pravomoci či odpovědnosti. A to by mě zajímalo, protože já nejsem odborníkem na říční eh, eh, do, eh, dopravu, kromě toho, že se plavím přes kanál nebo cestuji přes kanál La Manche tak se domnívám, že pokud je krize na Rýnu, jak to pak asi vypadá na jiných řekách, Dunaj a další, protože Rýn to je ta eh, jaksi výstavní řeka, jestli tam je ta krize, jak to asi vypadá na těch ostatních řekách a dalších uh, Eh, dalších tocích a zdá se, že tady žádné zatím náznaky v tomto smyslu nejsou. Eh, kromě toho, co říkali belgičtí či uh, holandští poslanci, zatím žádné další informace nemáme. Ne co řekl pan Kramer, eh, pokud banky už se blíží kolapsu, tak všichni jsou připraveni je vykoupovat. Když se, vykoupit, promiňte, když se eh, blíží ke kolapsu výrobci aut, tak nikdo nepochybuje, že je máme zachraňovat. Já nechci tato rozhodnutí spochybňovat, možná jsou to dobrá rozhodnutí, ale když hovoříme o říční dopravě či jiné dopravě, tak eh, tady najednou je váhavost přijít s něčím konkrétním k pomoci tomuto sektoru finančně. Nevím, jaké by to, ta pomoc měla být. Může to být řešení tím šrotováním, ale nic jsem si zatím nevyslechl, co by bylo co by mě ujistilo, že již se skutečně něco připravuje, něco konkrétního, co by pomohlo tomuto odvětví z krize. A kladu si otázku, zda pasivitou můžeme dosáhnout toho, že vlastně ten sektor bude odsouzen pomalu k zániku, nebude mít už ani žádnou šanci. Uh, a e, ve, ve, při veškeré úctě ke komisi je možné, že nám za pár let bude uh, řečeno, že jsme tančili zatímco Řím hořel. Takže bychom měli tu věc nějak řešit a nezavírat předtím uh, oči a já vám dám slovo, pane Pak, abyste reagoval na vyjádření eh, poslanců. Eh, všichni víme, že je zde krize, všichni víme, že je tu problém. Ti kdo jsou ale chytří, jsou ti, kteří nám řeknou, že co je potřeba dělat, abychom tu krizi řešili a abychom odvětví říční dopravy Eh, eh, pomohli. A já jsem zatím nic to chytrého v této věci neslyšel. Možná, že byste nám měl říci detailněji, co můžeme učinit, abychom pomohly tomuto odvětví v těžkých ekonomických eh, dobách. To je krize, která není způsobena je počasím, to nemůžeme asi ovlivnit. Já mohu ovlivnit letos, ale počasí těžko. Ale myslím si, že eh, v jiné oblasti ovlivnit můžeme tak, aby se průmysl říční dopravy dostal z té krize. Takže vás prosím snažně, abyste nám dal nějakou naději, protože vaš, začátek vašeho, nebo tedy to vystoupení, které jste měl dosud, zatím nám žádnou velkou naději nedalo a doufám, že se tedy v tom svém druhém expoze zlepšíte. Děkuji, pane předsedo. <coughs> Děkuji také všem členům výboru, poslancům za otázky a připomínky. Já si nejsem zcela jistý, že v těch pěti či deseti minutách vám budu moci poskytnout tu naději, o které voláte. Já se však pokusím nastínit ten proces tak, jak jej zvažujeme, jak je zvažují členské státy, samotné odvětví a já a kolegové v komisi. Součástí té odpovědi je také, tedy součást té odpovědi by měla přijít také od komisaře, který je zatím teprve kandidátem na komisaře a určitě ta dnešní diskuse povede k tomu, že pan komisař bude tuto věc vnímat velmi výrazně, ale bude to poté, co bude komise plně vytvořena. Já mám dosti obtížnou situaci zde, protože já souhlasím s tím, co zde bylo řečeno a já jsem to říkal sám sám, totiž to, že říční doprava je důležitým odvětvím pro zachování rovnováhy a, a dokonce i pro budoucí rozvoj eh, dopravního eh, odvětví a také pro budoucnost dopravní politiky, která volá po integrovaných systémech dopravy, kdyby jednotlivé typy dopravy na sebe navazovaly. A eh, opatření na úrovni EU, parlamentu, komise členských zemí, tato opatření právě směřují k tomu, aby došlo k navázání typů dopravy včetně právě říční dopravy na další typy dopravy. A to je eh, středně dobý výhled pro budoucnost říční dopravy, která by měla hrát důležitější roli v tom integrovaném dopravním systému. Abych to řekl konkrétně, Evropská komise bere říční dopravy jako jedno z východisek pro eh, tu páteřní síť, tedy bude to jeden z těch klíčových typů dopravy, eh, aby vznikla ta evropská mm, síť nebo klíčová či páteřní síť a tato síť eh, vede, <clears throat> tato síť klade důraz na vytváření těch propojených uzlů, což jsou zejména přístavy, ale také říční přístavy, ale i lodní přístavy. Tedy, pardon, námořní přístavy. A to je součástí té budoucí integrované dopravní politiky a té klíčové sítě. Uh, uh, do uh, co nejvyšší možné míry se budeme snažit do této sítě zapracovat říční dopravu a to je právě tím jedním východiskem pro vytvoření efektivní a, efektivního a zeleného, nebo tedy ekologického řetězce logistického a určitě uh, půjde o to, abychom vždy v té, v té, v té, v té páteřní eh, síti měli vždy částečně zapojenou i říční dopravu v těch klíčových koridorech. To není na, na tu otázku vaší, to jsem trošku odběhl, ale chtěl jsem tím říci, že pro komisi a pro všechny členské státy zůstávají ty Eh, eh, eh, říční koridory jsou skutečně důležitou součástí celkové dopravy, protože mají určité kvality, které jsou nenahraditelné, ale mají také určitá omezení či slabosti, tak jak to řekl pan Kramer. Nicméně je to způsob dopravy, který má mnoho kladných vlastností a poskytuje do budoucnosti příležitosti efektivnější, ekologičtější a bezuhlíkový způsob dopravy. Komise eh, samozřejmě má za to, nebo ví, že je zde krize. Otázka, zda je to strukturální či cyklická eh, krize, eh, je něco, co předurčuje, jaké typy opatření budeme přijímat. Je to krize, která má dopady sociální povahy, o těch dobře víme a to je právě jeden z hlavních důvodů, proč jsme měli loni slyšení a proč společně s vámi chceme řešit eh, nebo přijmout jakýsi podpůrný balíček, který bude mít také sociální sociální aspekty. Byla zde otázka na určité údaje číselné. Ty číselné údaje nemám bohužel, ale je zde také určitý odpor, protože se jedná často o rodinné podniky a tady nemůžeme říci, že byli propuštěni lidé, že, byli, že přišli o práci, ale prostě jde o celkový ekonomický dopad na tu rodinu. Takže ten sociální dopad tady je, ale neprojeví se třeba v těch propouštěních a rozhodně tedy jedno opatření by mělo směřovat touto cestou, tedy zmírnění sociálních dopadů. Eh, říční doprava je eh, specifická tím, že asi do období před 15 lety eh, velmi regulovaným e, odvětvím, kde byly stanovené ceny a byla zde také řízena kapacita na úrovni jednotlivých států a jen e, celé Evropské unie. E, celá řada podniků nebo podnikatelů v této oblasti si vzpomíná na to období, i když to již neexistuje. To znamená, že a mají za to, že není prostě pod, možné, aby se znovu vrátili tyto, tato opatření, tato regulace, stanovování cen a podobně. A to tež platí pro, ty, eh, eh, pro to, ty šrotovné programy, které byly zavedeny, kdy došlo v době, kdy bylo eh, došlo určitému přechodu od toho velmi regulovaného přístupu k tomu liberálnějšímu, který máme dnes. Takže celá ta opatření, která jsou dnes navrhována jako možná řešení. Řešení krize jsou, eh, jsou to řešení, která nejsou v rámci komunitární legislativy dostupná. Co se týče konkrétně šrotování, ty částky, které jsou dnes na evropské úrovni dostupné, to jsou ty jsou zanedbatelné. 35 milionů eur je v rezervním fondu a ty jsou pro různé účely, pro mnoho členských zemí, takže když je rozdělíme mezi ty dva hlavní druhy přepravovaného zboží a členské státy, tak je to jenom pár milionů a to nemá v rámci šrotovních systémů nebo programu žádný dopad. To eh, by bylo, došlo ke sešrotování pár desítek eh, lodí a ty, to, ty šrotování jde na, po, za, jde na menší lodě a na staré lodě, takže by nedošlo k velkému nějakému výraznému posunu či změně, proto to šrotovné se nejeví. A, a další podpůrná opatření, která by mohla být přijata, jsou především nejde o to, že bychom nepoužili naší iniciativu, jde o to, jak vypadá ten rámec. Tato, tato opatření jsou dostupná na úrovni členských zemí. Zmiňoval jste bankovnictví či automobilový průmysl, ale to byly eh, opatření na úrovni členských zemí jenom koordinovány z Evropské unie. Jenom málo peněz šlo z unie. A my tudíž čekáme na návrhy jednotlivých členských zemí, zejména Nizozemská, protože tato opatření by měla přijít z té úrovni členské země. My s nimi spolupracujeme, hovořili jsme s nimi v listopadu a také teď v lednu, ale takový podpůrný balíček na té vnitrostátní úrovni, jeho příprava trvá nějakou dobu a jakmile bude připraven eh, ze strany Holandianů, tak eh, jej prověříme v tom smyslu, zda je v souladu DUS, eh, zejména se soutěžními pravidly, prostě se všemi evropskými pravidly, ale my bychom vítali takovýto záchranný balíček, který by měl ty případné dopady z té úrovně členských států z hlediska dlouhodobé eh, dopravní politiky a dopravní infrastruktury, kterou budeme plnit a kterou budeme s eh, panem Kalasem, navrženým komisařem, projednávat, eh, co se týče omezení evropské legislativy, která jsou na nás kladeny a i s tím, že jsme skutečně připraveni přijmout ty národní záchranné balíčky. Vedle toho je tady ještě celá řada opatření na úrovni EU, které bychom mohli přijmout či udělat příspěvek ze strany EU a tato opatření by směřovala na předčasný odchod do důchodu, potom z Evropského sociálního fondu spolufinancování. My nemůžeme z toho sociálního fondu evropského eh, financovat je, přímo a exkluzivně, musí to být v kombinaci s tím národním programem programem. Potom je tady možnost rekvalifikace a školení pro ty, kteří by odašli z toho odvětví. Eh, ta rekvalifikace či hm, nebo kvalifikace samotná, to je důležité, protože eh, bude potřeba kvalifikovaných pracovníků v říční dopravě v době, až dojde k oživení v tomto odvětví. A neměli bychom zapomínat na tu méně viditelnou práci, která je součástí programu NAJADES, která buduje informační centra, jejímž cílem je jakási osvěta a propagace říční eh, dopravy. Jeden z problémů, která říční doprava měla, Eh, je to, že se o ní nevědělo. Mluvíme nyní o tom, že došlo k nárůstu kontejnerové dopravy eh, říční a ne všichni přepravci a dopravci o tom musí nutně eh, vědí. A pak je to navázáno na ty logistické řetězce, včetně zeleného koridoru, čili jde o to propagovat říční dopravu ve směru k dopravcům a e, tak, aby ji volili jako možný způsob dopravy. Nebudu se pouštět do technické a odborné debaty, zase jedná o cyklickou či strukturální krizi. E, my e, bereme na vědomí, víme, že tady je krize, to, jaká, jaký typ krize to je, je něco, co předurčí Eh, rozhodovací procesy a co předurčí opatření a také to, zda je možno použít rezervní fond. Ale ten rezervní fond, jak jsem říkala, je jenom 35 milionů euro a eh, když je to nějaká částka, kterou tam eh, ten průmysl vložil a otázka je, proč tedy je nevyužít, možná, že bychom ano, měli využít ten rezervní fond, ale myslíme si, že ten rezervní fond Eh, ale že bychom měli spíše jít cestou měkkých opatření, kde ty peníze by mohly vytvořit něco eh, výraznějšího, zatímco pro v tom oblasti toho šrotovného, tam si myslím, že ta částka, která je, je dosti omezená. Nevím, jestli jsem zodpověděl všechny otázky, ale pokoušel jsem se, pane předsedo. Děkuji, pane Pakem. Vím, že pan místopředseda Van Dálen má ještě doplňující otázku k vyjasnění. Máme už jenom pár minut, takže mu umožním. A paní, paní Walkman, je, která vlastně iniciovala toto společně s paní Hennes Plačer a paní Walkman tedy by ještě vystoupila a nejdřív pan Van Dálen s doplňující otázkou. Ik hoor ook meneer al zeggen dat hij... Děkuji, pane předsedo. Pan Parquet tedy také říká, že situace je velmi složitá, ale já bych velmi jasně rád řekl, že nemáme čas na povídání, protože potřebujeme jasný eh, program. Nejde o to, abychom hovořili teď o tom, že potřebujeme eh, školící nebo přeškolovací eh, projekty a programy, protože můžeme o tom přemýšlet tak dlouho, dokud žádná lodní doprava eh, existovat nebude. Vy jste hovořil o rezervních fondech, o tom, že je to zdroj, který je zdroj financí, který bychom mohli používat, protože to, sam, protože všechno samozřejmě je spojené také eh, s určitými eh, pokutami a s šrotovným. To znamená, eh, Víte, já si myslím, že my se nemůžeme bavit pouze o šrotovném, my potřebujeme hovořit o nových regulačních programech a zvýšit finanční pomoc. Kromě toho si musíme uvědomit, že jde tady hlavně o ty starší lodě, které nejsou zrovna nějak specificky eh, drahé, ale možná nejsou úplně nejpřátelštější eh, k životnímu prostředí. Další řečník? Děkuji mnohokrát. Já jsem se ptala, kdy tato pracovní skupina přinese nějaké výsledky a budete je moci předložit Evropskému parlamentu, protože ta situace je nesmírně nalahavá a chtěli bychom mít konkrétnější opatření, která budou jasná, ale kdy tato pracovní skupina může nabídnout své první výsledky? Pane Paké, prosím. Děkuji. Pane Van Dálene, velice rád prodiskutuji podrobně váš návrh. Jediný problém kombinace toho nového a starého pravidla. Já si myslím, že v rámci tohoto pravidla nenajdeme nové lodi. Máme tady příliš velkou kapacitu, asi 150 lodí, které mají být postaveny a prodány, které nebudou předmětem tohoto pravidla, čili tady nebudou žádné lodi šrotovány zcela jistě, ale budu k dispozici, abychom tuto otázku mohli dále probrat. Paní Votman Kohl nezáleží pouze na této expertní skupině, která vznikne, ale také s novým komisařem Kalasem. Stanovili jsme si únor, kdybychom chtěli dokončit naši analýzu spolu s holandskými úřady. Opět také čekáme na plán, který má Eh, předložit holandská vláda, která ještě není k dispozici. Probrali jsme celou řadu nejrůznějších myšlenek, ale potřebovali bychom konkrétní plán a to bude zcela základní prvek, až budeme připravovat balíček, který bude koordinován na evropské úrovni, čili to závisí na tomto výsledku. Dát vám nějaké datum je dost obtížné, ale vzhledem k naléhavé situaci musíme jednat a stanovili jsme si únor, kdy chceme dokončit naši analýzu a pak záleží na politickém rámci a také, až získáme určité konkrétní návrhy ze strany holandské vlády. Ano, děkuji mnohokrát, pane Pakete. Také bych chtěla poděkovat ostatním poslancům za velice zajímavou diskusi. Myslím si, že bychom neustále měli sledovat, jak se situace vyvíjí. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit především, jak se situace bude vyvíjet v budoucnosti v oblasti říční dopravy. Čili chtěl bych vám poděkovat za vaši návštěvu. Teď další bod na našem programu je Bílá kniha o klimatických změnách. Budeme hovořit o pozměňovacích návrzích. Je to zpráva, kterou vypracovává paní Vlasto, čili paní Vlasto, máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych v první řadě poděkovala všem kolegům, kteří přispěli k mé práci. Máme tady 38 pozměňovacích návrhů. Já budu hovořit pouze o těch pozměňovacích návrzích, které zachováme a budou hovořit o těch nejlepších návrzích, které zlepšují porozum, porozum, porozumění vůbec dopadů klimatických změn, protože porozumění těch dopadů je velmi složité. Já si myslím, že s lepším porozuměním budeme moci také celé odvětví dopravy lépe přizpůsobit Eh, současnému stavu. Jde hlavně o výměnu názorů a osvědčených postupů. Já si myslím, že je velmi důležité, abychom poprosili komisi o to, aby se snažila o integrovaný a systematický přístup k tomuto problému, protože tento problém může být chápán nebo eh, nebo můžeme se k němu postavit pouze z hlediska nebo z hlediska veřejného zdraví, urbanismu, a všech eh, dalších odvětvích. To znamená integrovaný přístup. Musíme brát také na zřetel eh, všechny regiony, které jsou velmi zranitelné, ať už to jsou horské oblasti, anebo mořské, anebo přímořské oblasti. Protože všechny tyto zóny budou právě nejvíce klimatickými změnami eh, trpět. Kromě toho klimatické změny také povedou k dalším ekonomickým problémům a potížím. To znamená, že my musíme eh, pomáhat právě těm nejzranitelnějším skupinám. Proto se musíme zabývat eh, otázkami dopravy jako takovými. To znamená, musíme mít takový integrovaný všeobecný přístup k dopravě jako takové. Neměli bychom eh, zapomenout na žádný druh dopravy. Já jsem našla eh, různé body, na kterých jsem se mohla shodnout s, no, s těmito kolegy a pro nás byl bod, ten nejdůležitější bod právě investice do výzkumu a inovací tak, abychom mohli právě odvětví dopravy přizpůsobit lépe klimatickým změnám, které budou opravdu extrémní. Tento závazek povede také eh, k, k nové situaci. A jak vy všichni víte, budeme muset aktivovat nové finanční zdroje, které budeme muset investovat do inovací a výzkumu. Myslím si, že musíme podpořit hlavně eh, vývoj a rozvoj ekologických vozidel. Také musíme podpořit dále inteligentní dopravní systémy a musíme zlepšit situaci jak silniční, tak lodní, tak tak také silniční dopravy, tedy silniční, lodní a železniční. Co se týče bodu 11 a 14, tady hovoříme o zlepšení e, městské mobility. To jsou body, které předložila komise v září. A dále musíme být velmi opatrní, co se týče financování eh, opatření, které vedou k přizpůsobení dopravy eh, novým klimatickým podmínkám. Myslím si, že se také musíme bavit o inovativních finančních zdrojích. Eh, ráda bych, aby se komise eh, ke všem, to, eh, ke všem těmto návrhům vyjádřila. Ne vždy jsme se se všemi kolegy shodli. Nicméně jsme ale došli ke kompromisu, který jasně vysvětluje nebo který jasně stanovuje zodpovědnost za škody. V návrzích máme také všechny možnosti, jak využívat strukturální fondy. Podniky samotné budou moci pokrýt souča- pouze částečně všechny škody způsobené klimatickými změnami. Milí kolegové, toto je v podstatě všechno, co jsem vám chtěla říct, co se týče eh, teď pozměňovacích eh, návrhů, které máte eh, před sebou. Samozřejmě, že je stále několik bodů, kde, u kterých jsme nedošli ke schodě. Ale chtěla jsem říct, že je velmi důležité, aby se aby náš výbor zastával jasný a jednotný postoj, protože je to velmi důležité téma, které zásadně ovlivňuje naší dopravní politiku. Hovořila jsem také s Antonem Prodym ve výboru Envy a ten sám mě ujistil, že s námi sdílí mnoho z našich obav. velmi by byl rád, aby, se jeho, aby jeho zpráva byla, eh, vešla v povědomí a aby se všechny návrhy přizpůsobovaly klimatickým změnám. Jde o to, aby tato zpráva měla vždy nebo brala na zřetel naší práci. Děkuji, paní Vlastel. Mám tady sedm zájemců o slovo. Chtěl bych vám to jenom připomenout z hlediska našeho časového harmonogramu. Teď jich máme osm A začneme s panem Grošem, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych v první řadě rád poděkoval zpravodajce za její práci a také všem kolegům, kteří se podíleli na vypracovávání kompromisů, protože naše frakce samozřejmě bude podporovat tuto zprávu. Já jsem chtěl ještě zdůraznit, že my, co se týče tématu klimatické změny a vývoj dopravního odvětví e, jsme velmi aktivní a taky naše práce je velmi uznávaná. To znamená, že já bych rád e, chtěl vyjádřit ještě jednou podporu všem již započatým aktivitám je velmi důležité, že je velmi důležité, aby naše zpráva byla zohledněna. I když bude zredukována, tak to by tedy nebylo moc pěkné, ale i tak v každém případě je jasné, že dopravu je třeba zohledňovat. Kromě toho, když se budou v budoucnosti eh, vytvářet eh, nové balíčky, tak se musíme ujistit, aby doprava hrála ve všech těchto nových budoucích zprávách a balíčcích zásadní roli, protože když se bavíme o dopravě, tak se bavíme také o energii a to je zásadní. Co se týče financování, tak eh, o tom jsme se i v posledních minutách eh, bavili. Nicméně já bych za naší frakci eh, rád řekl, že rád bych řekl, že pro nás je možné eh, dále podporovat eh, ekologičtější dopravní systémy novými subvencemi, a, ale také komparativními cenovými výhodami. My si myslíme, že obě dvě tyto cesty jsou schůdné. Nám nejde nicméně uh, o to platit za znečištění. Nám jde o to, abychom s těmi penězi hlavně to znečištění zredukovali. To znamená, že když jsme se o tom v poslední době bavili, tak nám šlo o to, aby byly zohledněny obě dvě tyto cesty. To znamená, jak subvence, tak také cenové komparativní výhody. A já bych velmi rád poděkoval všem mým kolegům, kteří se mnou spolupracovali. Děkuji a nyní má slovo paní Sehnalová, prosím. Za slovo. Eh, moje sdělení bude eh, poměrně krátké. Eh, já bych v první řadě také chtěla za frakci socialistů a mm, demokratů poděkovat paní zpravodajce za vypracování stanoviska, určitě i za korektní posouzení všech 38 pozměňujících návrhů a za snahu o představení kompromisu, které se v řadě případů podařilo dosáhnout. Eh, já musím také eh, s potěšením konstatovat, že eh, většina návrhů, které podávala naše frakce nebo naši poslanci, šla ve stejném duchu nebo stejným směrem, jako byl názor zpravodajky proto mohu říci, že naše frakce bude eh, v závěrečném eh, hlasování eh, zprávu podporovat. Pokud jde o stěžejní návrhy, které šly z naší frakce, tak jsme byli samozřejmě potěšeni tím, že se podařilo uplatnit nebo potvrdit princip znečišťovatel platí. Samozřejmě, že jsme v jednom z těch našich návrhů nebo v řadě z nich poukazovali na nezbytnost nutnost zasazení eh, kontextu financování investic do eh, dopravní infrastruktury a určitou flexibilitu eh, v této oblasti dále záležitosti které se týkaly inovací výzkumu ve službách adaptace na klimatické změny už zde byla tady zmíněna záležitost udržitelné městské mobility potom eh, v té eh, sekci, která, nebo v těch částech, které se týkaly eh, zejména citlivých oblastí, jsme zdůraznili důležitost jak oblastí horských, ale také samozřejmě oblastí přímořských, které budou v této Eh, nebo eh, změnami klimatu velmi eh, dotčeny. A v neposlední řadě je to také přizpůsobení se různých norem, ať už bezpečnostních či technologických, na tyto nové podmínky. Takže já bych ještě jednou chtěla paní zpravodajce poděkovat a myslím, že odvedla velmi dobrou práci. Díky. Děkuji, prosím, paní. Děkuji, pane předsedo, a už jsme o tom hovořili posledně, když jsme hovořili o tomto odvětví. Jde o to, že jsme se o tomto odvětví bavili příliš málo. Je pravda, že když hovoříme o klimatických změnách, tak velmi často se zmiňuje doprava jako příčina těchto klimatických změn. A to není vždy pravda. Musíme hovořit daleko precizněji. A já jsem velmi ráda, že zpravodajka eh, ve své zprávě právě k těmto preciznostem dochází. To znamená, že eh, hovoří daleko konkrétněji. Myslím si, co se týče investicí, tak všichni s tím souhlasíme hovořili jsme o, investicí, o investicích do citlivých oblastí, jako jsou horské, přímořské a morské oblasti. Eh, to si myslím, že je něco, eh, kde jsme všichni eh, ve schodě. Co se týče principu znečišťovatel platí, tak to je velmi důležité, aby se to nezametlo pod koberec. Měli bychom dále na tomto principu trvat Měli bychom si ale zároveň také uvědomit, jak velmi důležitá je vnitřní lodní přeprava a měli bychom si také uvědomit, jak jaké změny musíme vyžadovat eh, v různých odvětvích dopravy a musíme se zamýšlet nad tím také, jak bude vypadat eh, doprava jako taková v budoucnosti. Co se týče eh, snižování znečištění životního prostředí, tak to je jasné, s tím souhlasíme. Je velmi důležité, abychom peníze využívali správným způsobem, aby vždy byly nasměřovány správně. A já si myslím, že všechny kompromisy, tak jak jsou prezentovány ve zprávě, jsou správné správné. A děkuji, paní Alken. Ja, tak, herr formand. Øh, vi øh, i den grønne gruppe er... Děkuji za slovo. V politické skupině zelených jsme nebyli připraveni podpořit ten kompromis. Je to možná naše chyba, ale nyní je to pro nás eh, dosti obtížné zabývat se tím tímto problémem. Spolupráce v Evropském parlamentu možná v tomto případě velmi dobře nezafungovala. Nicméně já jsem se seznámila s textem a nemohu zatím jednoznačně říci, jak budeme tentokrát hlasovat. Je zde ústní pozměňovací návrh, který je velmi obecný a obecně tato zpráva hovoří o přizpůsobení se adaptaci. A já jsem byla poněkud překvapena, že zde někdo řekl, že pan Prody řekl, že bychom neměli se s tímto zabývat nebo si tím dělat starosti, že bychom neměli směřovat ke snižování emisí CO2 v odvětví dopravy. Kdy tedy budeme tyto věci řešit, když ne v této mm, zprávě nebo v této oblasti, protože bychom měli skutečně hovořit o tom nakolik, eh, od, eh, nakolik eh, odvětví dopravy přispívá ke klimatickým změnám. Nemůžeme čekat, až bude moře tak vysoko, že auta budou muset stát plavidly a mm, to bude již příliš pozdě, abychom to dělali. Komise slibuje, že bude jednat, ale zatím jsme nic nedostali, zatím nic nemáme a doufám, že pozměňovací návrhy, které jsme my a jiní předložili, že tyto pozměňovací návrhy zlepší způsob toho, jak můžeme přispět ke snižování znečišťování a doufám, že budeme moci v tomto duchu odhlasovat. Děkuji, paní Fosten. Děkuji, pane předsedo. My jsme se zabývali eh, touto Eh, věcí. Eh, obecně ovšem samozřejmě otázka je, co z toho vůbec eh, vzejde ve výboru pro životní prostředí. Paní Vlastou se snažila jak si podívat na to realisticky. My jsme dopravní výbor a řešíme všechny problémy dopravy a já bych chtěla upozornit na ta kompromisní, kompromisní návrhy. Musíme se nad nimi zamyslet, ale jednotlivě řečeno, bez těch pozměňovacích návrhů s výjimkou 3 a 4 bychom vlastně je podpořili, s výjimkou trojky, čtyřky, protože je tady nutné dosáhnout těch kompromisů, když se, který se týká těch konkrétních věcí, jako jsou horské oblasti a tak dále. Takže si myslím, že v této fázi bychom rádi podpořili, ale ještě čekáme, jak se to vyvine během této diskuze a během hlasování kde eh, mě to činí určité obavy, je, jsou některé změny ve znění. My jsme se jaksi odsunuli od toho pojmu globální oteplování k klimatické změně, možná už proto, že máme minus 20 několik týdnů v Evropě a kolegové dobře zmiňují otázku znečišťování životního prostředí. Já si myslím, že toto slovo znečišťování životního prostředí je důležité ty pozměňovací návrhy, které se týkají výzkumu a takových těch jemnějších věcí, Eh, na obranu dopravy musím říci, že tady investice do výzkumu jdou, že je potřeba, abychom byli realističtí, ale že výnosy, které komise vezme s členským státům na tyto výnos, na tyto pří, prostředky bude velký eh, tlak, aby šli do různých eh, odvětví výzkumu a budeme muset být pragmatičtější, co budeme požadovat. Takže bychom měli o tom diskutovat a naše naše frakce ECR obecně podporuje toto, e, podporuje po většinu pozměňovacích návrhů paní Vlasto, ale jenom s výjimkou některých, ale budeme konkrétně se rozhodovat až při hlasování ve čtvrtek. Děkuji, ale hlasování je ve středu, tedy abych to e, připravil. Paní Alia Sender. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych velmi ráda poděkovala paní Vlasto za její práci a za to, že nejen vyjednávala s autory různých pozměňovacích návrhů, ale také, že vyjednával s výborem Envy. Já si myslím, že to je velmi eh, dobrý způsob práce, protože velmi často eh, dojde k tomu, že když když nedojde eh, včas eh, k tomu vyjednávání s výborem Envy, tak eh, ta práce je dvojnásobná. Já si myslím, že my nemáme vůbec žádný problém přijmout tuto zprávu s pozměňovacími návrhy, ale možná jedna jediná věc. Co se týče kompromisu C, ve kterém hm, se hovoří, nebo je to vlastně pozměňovací návrh, který je z části navržen mým kolegou Chadrauim. A já jsem se chtěla zeptat, zdali byste v ústním pozměňovacím návrhu byli schopni odsouhlasit princip znečišťovatel eh, platí s principem komodality, protože tady se hovoří o, růz, o všech druzích dopravy. Já bych ale možná byla radši, kdybychom tady hovořili o možném spolužití různých druhů dopravy v souvislosti s klimatickými změnami. Já bych prostě ráda, aby se tady hovořili, hovořilo o tom principu integrovaného spolužití různých druhů dopravy. Já jsem velmi ráda, že se hovořilo o vytváření nových eh, pracovních místech, protože já jsem v každém případě sociální dopady chtěla zmínit, ale vy jste mě předběhli, takže já jsem velmi ráda, že je to v tom v této zprávě zmíněno a že se hovoří o těch eh, zelených pracovních místech. Někteří říkali, že nechápou, proč se tady hovoří o adaptaci, ale já bych ráda připomněla, že v, v minulosti, co se týče adaptace, to znamená ve chvíli, kdy, kdy jsme v situaci, kdy už se musíme vyrovnat s nějakými problémy, kdy se musíme adaptovat a přizpůsobit, tak eh, vždy všichni říkají, že už je příliš pozdě, nebo že by se o adaptaci nemělo mluvit, ale já chci říct, my mm, už nemluvíme o prevenci, ale o adaptaci. Děkuji, pan Kal. Eh, víte, když se popíše problém, tak to ještě neznamená, že už máme plán a plán neznamená akce. Hovoří se o tom, že Evropská unie se zavázala snížit o 20 emise do roku 2020, ale to je strašně pěkný plán, ale dosáhneme ho. Jde ale o to, že potřebujeme radikální změnu v dopravě. A to vypadá, že eh, to nedokážeme, protože doprava je zodpovědná za 30% všech emisí CO2 a tento podíl eh, neustále stoupá. Eh, jiné, jiný průmysl, jiná odvětví byla v posledních letech dotována, to znamená, že tam jsou změny změny pozitivní, ale my jsme v oblasti dopravy vždy všechno ignorovali. A z toho důvodu do dneška nemáme stanovené žádné cíly pro dopravu. Chceme 20%, 30% k tomu snížit tedy o 20, o 30 nebo o 10, anebo chceme teď tu situaci stabilizovat. Ještě nikdy v životě nikdo nestanovil žádný cíl. A když nemáme žádné cíle, no tak si přece nemůžeme stěžovat, že jsme žádné cíle e, nedosáhli, protože jsme žádné nestanovili. A proto bych se chtěl zeptat, proč chybujeme stejně jako komise. To znamená, že nestanovujeme žádné cíle. Proto také komise komisař nechtěl odpovědět, protože když jsme se ho ptali, zdali tedy doprava by mohla nějakým způsobem přispět. A německý Bundesrat eh, to odsouhlasil. Také to kritizoval, protože říkal, že doprava musí snížit své emise minimálně o 20 ale vy jste tam všichni byli, vy jste formovali většinu a se vším jste souhlasili a teďka děláte jakoby nic, my potřebujeme cíl, my potřebujeme cíl, protože pokud nebudeme mít cíl, tak vůbec nic nesmůžeme. Čekal. Děkuji další președinte. Vreau și să o felicit pe Vlasto pentru opinie. Já bych chtěla pogratulovat paní Vlasto k jejímu stanovisku. Hovoříme zde o přizpůsobení se klimatickým změnám a když hovoříme o těchto aspektech, je nezbytné také zahrnout případné záplavy pro eh, projekt Galileo a další projekty jsou velmi důležité. Týká se to také opatření na ochranu klíčové infrastruktury. Vedle toho je zde další věc a ta se týká eh, systému ETS. Námořní doprava. Tady jsme chtěli, aby i námořní eh, doprava byla součástí tohoto systému ETS. Dále je nezbytné vypíchnout důležitost eh, železniční dopravy, zejména pro eh, nákladní eh, v rámci těch nákladních koridorů, také rychlostní vlaky osobní, které zajistí rychlou přepravu osob z jedného místa na druhé. Máme zde nedostatek finančních zdrojů, třeba že máme ambiciozní cíle, ale těch financí k naplnění těchto cílů není dostatek. A dále měli bychom usilovat o využívání inteligentních dopravních systémů pro účinnou dopravu a snižování emisí. Euh, Děkuji. I já bych chtěla poděkovat navrhovatelce paní Vlasto, která za to, za to stanovisko. Celá řada dobrých bodů, která většina z nás může podpořit. Co se týče zásady znečišťovatel platí, to podporuji. Zelení tento princip eh, podporují již 20 let. Na druhé straně si myslím, že toto stanovisko není velmi objektivní, protože je to odvětví, které je odpovědné za 27 emisí. I když zlepšujeme technologicky auta, je, jsou tady stejně stále velké emise a to je problém a to je paradox. Paní Olken navrhla proto ten pozměňovací návrh, který navrhla. Zpráva či stanovisko ukazuje, jak obtížné je řešit mobilitu v 21. století, což je naším úkolem, pokud chceme snižovat emise CO2. Nejde to jenom, nejde jenom o e, přímořské oblasti a o horské oblasti, ale jde také o, e, o města, která jsou to dopravou přetížená, občané žijí v e, podmínkách nepřijatelných. My budeme muset změnit přístup. Auta by se měla stát sdíleným prostředkem majetkem, nikoli něčím, co patří jenom jednomu člověku. E, tramvaje a vlaky by měly spojovat města, která jsou blízko e, sebe. E, jinak to bude všechno dopravní katastrofa. My bychom měli jít nad rámec bílé knihy a připravit dopravní balíček pro všechna odvětví či typy dopravy, námořní, říční, železniční, společně s finančními nezbytnými zdroji zdroje, včetně zdrojů na, včetně zdrojů na výzkum. Za, pan, za komisi je tady, prosím, pan Delsa. Merci, monsieur le président. Je voulais remercier madame Vlasto et les autres membres du comité transport pour les... Děkuji Paní Vlasto, děkuji členům výboru za pozměňovací návrhy. Doufám, že ty pozměňovací návrhy vezme eh, výbor pro životní prostředí v potaz, že je přijme a že se tím zvýrazní důležitost o Eh, od dopravy s ohledem na eh, zranitelnost či eh, zranitelnost životního prostředí. Toto odvětví, odvětví dopravy až dosud nebylo analyzováno tolik jako jiné, například zdravotní ohledy či zemědělské ohledy, kde ty um, analýzy zranitelnosti uh, či náchylnosti byly prováděny daleko hloubkověji. Souhlasíme tedy s tím stanoviskem, že zpráva by se měla zaměřit na adaptační přizpůsobovací opatření, protože další dokumenty komise již zohlednily politiku snižování emisí v dopravním odvětví. A to řeší také i kompromisní pozměňovací návrhy, určitá návaznost mezi zmírňováním klimatických změn návaznost na eh, cíle udržitelného rozvoje v oblasti dopravy a návaznost na zásadu eh, znečišťovatel platí eh, a s tím, že bychom řekli, že to je podmínka, bez které nemůžeme implementovat konkrétní opatření k modernizaci dopravní infrastruktury v rámci komise, tak jak jsme řekli v Bílé knize, budeme usilovat o to, aby eh, tato, tato adaptace byla odražena ve všech odvětvích, včetně odvětví dopravy a že to se objeví ve všech politických dokumentech, včetně Bílé knihy o společné dopravní politice a o osmém rámcovém výzkumném programu a v dalších dokumentech. Eh, využijeme stávající zdroje, zejména strukturální fondy, k propagaci či implementaci opatření krátkodobých a Budeme spolupracovat se sekretariátem vašeho výboru, výboru pro dopravu, k tomu, aby toto stanovisko bylo dokončeno a aby se dostalo do zprávy výboru pro životní prostředí, pan, <clears throat> pan, paní zpravodajko. Eh, paní zpravodajko, mm, já chci jenom dvě eh, krátkou chviličku. Chci říci kolegům, že možná litujeme toho, že tady nemáme hovořit o boji proti klimatickým změnám. Pan Prody to řekl velmi jednoznačně možná, že to je, eh, jak si je nám to líto, ale to není obsahem Bílé knihy. My máme hovořit o adaptaci na klimatické změny. Chtěla jsem toto vyjasnit. A nikdo po mne nechtěl, abych se s nimi sešla, abychom ty pozměňovací návrhy projednali s vašimi frakcemi. Pozměňovací návrh trošku číslo čtyři ano, tady hovořím o všech typech dopravy a nic nevylučuji, nezaměřuji se jenom na železniční či silniční dopravu. <clears throat> Tyto dvě věci jsem chtěla říci. A dále turistika, to je další od, eh, důležitý, důležité odvětví a doprava a turistika, turistický ruch jsou, jdou ruku v ruce, nemůžeme je oddělit. Eh, tyto poznámky jsem chtěla ještě učinit. Eh, děkuji, paní Vlasto, já Vzhledem ke změně toho data připomínám, že budeme hlasovat o tomto ve středu. Děkuji a přejdeme nyní k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je moje vlastní zpráva, která se týká transevropské dopravní sítě. Je to technická zpráva, možná si vzpomínáte, že to bylo dáno mně jako předsedovi a já jsem se seznámil s postupem, který se na to uplatňuje. Měl jsem neformální jednání se stínovými eh, zpravodají 10.12., abychom dosáhli schody pro první čtení. Eh, vím, že komise se možná, anebo rada se budou k tomu chtít, chtít vyjádřit právní služby parlamentu mě informovali o pozitivním výstupu eh, eh, práce konzultativní, eh, toho konzultativního výboru všech tří instituce a předseda výboru pro právní záležitosti mě poslal dopis ve stejném duchu, stejný závěr jako právní služba Eh, to znamená, že ten návrh by neměl obsahovat žádné věcné změny s výjimkou těch, které jsou tam již předem uvedené. A to se týká kodifikace nezměn Eh, tedy těch eh, ustanovení eh, z minulých, která jsou přenus, přeneseny jako přímo, přímo kodifikovaná ustanovení do té nové úpravy. Já to zmiňuji, protože tady byly vyjádřeny právní obavy o to, zda je ten postup, který jsme přijali, správný. Eh, právní eh, porada, kterou jsme dostali, je tedy v tom duchu, že to je správné, tak jak postupujeme. Rada přijala text a obecný přístup na, na jejich jednání 18. prosince byl přijat a bylo tedy dohodnuto, že nebudou zaváděny do textu žádné věcné změny, pouze eh, v úvodních ustanoveních malé změny a ty najdete v těch dvou pozměňovacích návrzích. A potom jsou tady technické opravy map, eh, tak aby tam bylo by tam byly správně uvedena jména eh, měst nebo obcí. Takovéto technické změny byly tedy učiněny návrh je technicky řečeno kodifikace legislativního textu. Komise nicméně byla eh, č- nucena jít cestou přepracovaného znění, byť se jedná jenom o drobné modifikace. Ty, jak jsem říkal, ty změny jsou změny v těch mapách, kde bylo přidáno těch deset nových členských zemí, protože toto byla původně, ten text byl z roku 2003. To je příloha jednak rozhodnutí o těch existujících mapách, které se týkají stávajících 15 států. Cílovým datem pro eh, eh, ten eh, transevropský dopravní síň pro těch ten, ta cílové datum pro ty nové země je 2020, ne 2010, jak to tam původně bylo. Je tedy navrhováno, aby příloha 1 kodifikovaného textu byla nahrazena novou přílohou 1, která bude obsahovat správné mapy všech 27 členských států Evropské unie. Čili po těchto právních a politických e, návodech, které se mi, kterých se mi dostalo, tak navrhuji, abychom se shodli na tom textu, včetně těch drobných modifikací a oprav, které navrhla rada a abychom uzavřeli tuto složku v prvním čtení, v dohodě v prvním čtení. Pokud se eh, nevydáme touto cestou, tak bych navrhl 3. únor jako datum pro pozměňovací návrhy. 22. února budeme eh, je projednávat a 23. ve výboru hlasování a v plenárce budeme hlasovat v dubnu nebo březnu. To jsou tedy ty lhůty k tomuto eh, k této věci a dávám prostor na diskusi pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Já nechci opakovat to, co už jsme řekli. My si myslíme, že ten, tato zpráva je technickou zprávou, to znamená, že technickou, obsahově technickou eh, debatu budeme mít až později, až po této debatě budeme moci se spravodajkou hovořit, co se týče eh, přizpůsobení eh, těch nových map, tak to si myslím, že je zcela jasné, zcela v pořádku. Děkuji mnohokrát, pane Groši. Děkuji také, že jste zdůraznil, že to není o TENS, ale o technických záležitostech TENS. Děkuji, také naprosto souhlasím s tím, že to je odborná otázka. Ano, pochopitelně. Pokud bychom měli více než 30 minut, tak bych souhlasil s vaším návrhem. Měli bychom mít delší diskusi, která se týká samotného obsahu. Ano, pokud bychom se bavili o obsahu, tak bychom potřebovali skutečně mnohem více času. Grazie, presidente. Mi ritrovo nelle sue parole della... Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím se vším. Já bych nicméně odložil eh, trošičku do do další budoucnosti finální odsouhlasení této zprávy. Hovoří se o konci 2010, ale co kdybychom se pokusili eh, to odhlasovat trošičku dříve? Pan Kramer, prosím. To, že je to technická zpráva, to víme. Eh, nicméně, eh, když bychom se bavili o obsahu, bylo by to něco jiného, ale my s vámi souhlasíme. O tom mám pochybnosti, pan Zíle. Ano, chtěl bych také poděkovat za tento dokument a věřím, že na základě těchto dvou návrhů to rada podpoří a toto stanovisko budeme moci rychle dohlasovat a že bude velice úspěšné. Děkuji, pan Kancian. No- Náš koordinátor se již vyjádřil a já nemám co dodat. Možná jen to, že je to základní text, který potřebujeme pro odstartování naší debaty debaty, pokud tedy hovoříme o té nové intermodální platformě, která bude muset být také přizpůsobená eh, daným podmínkám proto si myslím, že musíme dávat velký pozor na to, aby všechno bylo včasně aktualizováno, abychom také vyjednávali s ostatními výbory a to samozřejmě znamená velkou a intenzivní práci do budoucna. Nicméně já samozřejmě zcela souhlasím s tím, co říkal stínový zpravodaj, ale v každém případě potřebujeme pracovat co nejrychleji, to znamená co nejdříve výsledky. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že jsme si připomněli, že toto není text, o kterém budeme debatovat, protože na ten teprve ještě čekáme. Ten výjde z výkonného výboru. Tohle je pouze technická zpráva. Nicméně jednu věc na komisi. Já jsem chtěla jen upozornit na jednu věc. Prosím vás, až budeme aktualizovat mapy, tak nezapomeňte na šipečky eh, v Pyrenejích. A to už se skoro, to už se jednou stalo a málem z toho byl obrovitanánský skandal. Takže prosím vás, i když tam nejde o příliš tlustou čáru, i když by se nám to líbilo, tak prosím vás, nezapomeňte na ty šipky příště, až budete tedy přepracovávat mapy a budete je dávat na web. Děkuji. Je to vždycky nebezpečné, když používáme mapy, to říkám vždy, takže nyní má slovo paní Tykal, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je pravda, že revize se, seznamu projektů ten má vzejít v roce 2010. Čekáme na tento dokument komise. Nyní ta otázka těch map. Tady mám otázku. Co se týče map, které ukazují námořní přístavy, vidíme tam Baltické moře, poté 5 jedna, potom tam vidíme střední, středozemí, dále Atlantický oceán, je tam střední východní část Středního moře, nicméně tam není zmíněno Černé moře, i když Rumunsko a Bulharsko jsou tam změny, jsou tam změny i jejich přístavy v Černém moři, takže bychom měli udělat eh, nějaký dodatek. Bohužel komise, co se týče Černého moře a následných eh, koridorů, tak eh, nezmiňuje Černé moře jako součást moří Evropské unie. Sí, presidente, con toda brevedad. Pane předsedo, velmi stručně. Řekli jste, že se jedná o technickou zprávu. Máte pravdu, ale v pozadí, jak všichni víme, máme také politickou zprávu a politické rozhodování. Co bychom ale mohli udělat v parlamentu je, co nejdříve v prvním čtení toto odsouhlasit, abychom umožnili další pokračování procesu protože chceme vše odsouhlasit v tomto roce. Co čím rychleji, tím lépe. Takže za komisi, pan Pake, možná je to snadnější než říční doprava, ale i tak tady zůstávají určité otázky. Bez pochyby, pane předsedo. Chtěl bych eh, vám poděkovat jako zpravodaj, chtěl bych také poděkovat všem kolegům, poslancům, kteří chtějí dosáhnout toho, aby bylo dosaženo dohody v rámci prvního čtení s radou. Jak se sám řekl, je to otázka kodifikace, je to určitá revize a má vytvořit jasný základ pro revizi dané politiky, která bude spuštěna v roce 2010 a potom to bude předmětem běžného legislativního postupu, kdy parlament e, sehraje svoji plnou úlohu. Já si myslím, že tady zazněla jedna poznámka od paní Tykau, je to otázka bodu 5. Chtěl bych jenom ujistit, že projekty a tyto koridory a požadavek, aby tam bylo Černé moře, je naprosto na místě, i když tam nejsou explicitně uvedeny a věřím, že v kontextu nové politiky celý rámec bude zrevidován. Děkuji. Děkuji mnohokrát, jenom bych chtěl říct, že 3. 3. února je termín pro předkládání pozněvacích návrhů které jsou technické povahy, takže všichni jsme spokojeni, tím se dostáváme k dalšímu bodu na našem programu a to je studie o evropské silniční známce. Doufám, že to bude zavedeno do praxe. Chtěl bych jenom říci, že Koronátoře požádali o studii, která se týká Evropské silniční známky, abychom měli aktuální informace o stávající situaci. Generální ředitelství pro dopravu tak učinilo a připojilo se eh, k vědeckému středisku v Sevii a provedlo přímé i nepřímé dopady stávajícího návrhu revize směrnice 99 62, která je probírána na půdě evropských institucí. Tato studie byla požádána radou, abychom měli jistotu, že navržená opatření budou splňovat eh, cíle směrnice. Takže eh, loni eh, v říjnu bylo navrženo, aby pracovní skupina probrala tyto otázky. To bylo řešeno v rámci švédského předsednictví, kde se tedy probírala otázka evropské silniční známky a patřičný návrh. Studie je k dispozici. Jsem si jist, že nás pracovníci budou informovat o obsahu. Je tady pan Pasqueli. Pan Pasqueli ještě nedorazil. Mohli bychom počkat možná pět minut? Já nenávidím, když musím čekat pět minut, ale bylo mi řečeno, když se mám někam dostavit v pět hodin, takže vždycky je lepší tam být o pár minut dřív. Protože jakmile se poslanci vytratí, tak už mají neblahý zlozvyk se nevracet. Takže budeme muset možná skutečně počkat na pana Paskala, než dorazí. Máte někdo jeho telefonní číslo? Máte možnost zjistit, kde je? Dobře. Takže 8 minut si dáme pauzu a začneme v 5 hodin. Děkuji.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 Děkuji. Mnohokrát, že jste přišel trochu s předstihem, aspoň mohu zastavit poslance a nebudu nám odcházet a potom se tady už nevrátí. Takže děkuji, že jste přišel s předstihem, vážení kolegové. Máme tady pouze jedno zasedání, zasedání výboru pro dopravu. Všechna ostatní setkání, schůzky, prosíme to si vyřiďte venku. Takže pane Paskvili, máte slovo a jedná se o studii o evropské silniční známce. Vím, že až začnete, tak všichni zmlknou, pokud ne, tak je pošlu ven. Takže prosím, dobré odpoledne. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, moc se omlouvám, že mám trošku spoždění. Ne, přišel jste akorát, takže děkuji. Jsem velice rád, že jsem byl pozván na půdu vašeho výboru. Chtěl bych vám poděkovat, že jste nám vyčlenili čas, abychom mohli učinit tuto prezentaci, abychom mohli mít také diskusy. Je to vlastně první příležitost pro komisi, aby předložila a vysvětlila ekonomické aspekty, které se týkají návrhu modifikace směrnice o Evropské silniční známce. Máme možnost to předložit parlamentu novému výboru pro dopravu, který vznikl po posledních volbách. Připravili jsme několik diapozitivů a já velice rychle projdu prvním diapozitivem. Tady vidíte v podstatě jenom tu scénu, ten kontext, v jakém se odehrála tato studie. Takže tím se můžeme dostat k druhému, druhému diapozitivu, tomu předešlému. Uh, zde jenom eh, chceme říci, že koncepce silniční známky eh, znamená také internalizaci externích nákladů v oblasti dopravy. Je to efektivní stanovování cen a obecně tomu říkáme princip, že znečišťovatel platí, což je myšlenka, která je ve smlouvě od jednotného aktu, to znamená od poloviny 80. let. Znamená to, že skutečné náklady, celkové náklady dopravy, přímé náklady, které jsou na výstavbu infrastrukturu a takzvané externí náklady, zde jsou nejrůznější definice, kde musí také padnout politické rozhodnutí, které externí náklady budeme brát v úvahu. My navrhujeme, abychom vzali v úvahu znečištění, kongestce a hluk a budou to platit znečišťovatele, který, kteří vytvářejí tyto problémy a nebude to hrazeno z kapsy daňových poplatníků. Princip internalizace externích nákladů nevytváří eh, nové náklady, pouze to mění způsob, jak přerozdělit a jak uhradit tyto náklady, které musí být uhrazeny jednotlivými stranami. Na dalším diapozitivu vidíte cíle internalizace externích nákladů, co to konkrétně znamená a co je cílem Evropské silniční známky a tohoto revidovaného návrhu. Chceme eh, zajistit, aby v oblasti dopravy byly nižší emise CO2, chceme prosadit eh, dosažení cíle 2020, dále co se týče budoucí eh, dopravy a návrhu ze strany komise chceme opět propracovat eh, ten eh, princip snížení uhlíkových eh, emisí. To je zcela základní prvek této strategie a myslím si, že pan předseda Barroso a nová komise, nový komisař pan Kalas o tom bude hodně hovořit, až nebo o tom hodně hovořil na svém slyšení v tomto měsíci. Chceme také prosadit efektivní užívání infrastruktury, to znamená obecně, celkově. Dále chceme zlepšit ekologický, ekologickou výkonnost dopravy. Chceme, aby se více používaly eh, automobily, nejen tedy silniční automobily, ale znamená to i vlaky, lodě a navigační lodě eh, na přepravu zboží, aby tedy byly všechny ekologičtější. A v neposlední řadě chceme brát v úvahu veškeré diskuse, které se týkají toho povinného vyčlenování finančních prostředků, to znamená, že internalizace externích nákladů eh, bude eh, znamenat další finanční prostředky, které budou hradit uživatelé silniční infrastruktury, což eh, zajistí trvalé udržitelný rozvoj v dopravě. Cílem tohoto návrhu evropské silniční známky eh, ne, neznamená, že bychom chtěli vyvolat eh, změnu modality nebo že bychom chtěli penalizovat uživatele silnic, aby zboží bylo přepravováno pouze například eh, na železnicích, ale může to mít nepřímý dopad, může vzniknout systém, kdy bude zajištěna transparentnost, spravedlnost, co se týče stanovování cen pro uživatele infrastruktury. Chceme eh, vyslat správný signál operátorům, aby jednotlivé volby eh, v oblasti eh, dopravy korespondovaly co možná nejblíže ekonomickým hospodárným úsporným řešením. Na dalším diapozitivu vidíte, že internalizace je širokosáhlá strategie. Není to něco, co bychom zahajovali až nyní. Už v roce 2001 jsme se v Bílé knize bavili o internalizaci externích nákladů, ale musím říci, nějak jsme nepostoupili příliš naplňování tohoto cíle. Nicméně v roce 2008 komise eh, vytvořila tzv. zelený dopravní balíček, kdy železnice byla hlavním prvkem tohoto balíčku. Například silniční nákladní doprava představovala 75 až 80 co se týče pozemní dopravy. Takže bylo naprosto logické, abychom použili nejvíce používaný způsob dopravy pro internalizaci externích nákladu. Nicméně tam spadají všechny typy dopravy, ať už je to železnice, letecká doprava, silniční doprava, eh, říční i námořní doprava. Co se týče vzdušné dopravy, tak eh, to je dokonce zakomponováno i do systému ETS a práce, která probíhá pomocí Cezaru, jednotného nebe, se také zaměřuje na to, aby letecká doprava byla efektivnější, to znamená, aby nespotřebovávala více energie a tím pádem, aby byla trvale udržitelná. Co se týče železniční dopravy, tak eh, ve stávající legislativě externí náklady mohou být internalizovány. Pokud tomu tak není, tak tam jsou další důvody, ale Komise učiní asi patřičné návrhy, pokud tak rozhodne nová komise v rámci prvního železničního balíčku. Tam budou opatření, které se budou týkat železničního hluku. A na závěr, co se týče námořní dopravy, komise prohlásila, že na mezinárodní úrovni, pokud se podíváme na všeobecnou povahu námořní dopravy, tak eh, nedošlo k velkému pokroku ze strany mezinárodních námořních organizací, čili komise by ráda předložila určité návrhy zákonodárnému orgánu Evropské unie. Strategie podporuje také doplňující opatření, která prosazují investice do infrastruktury, technologie, také zavedení nových standardů nejen pro kamiony, ale také pro systém na vybírání mítného. Je jasné, že mítné se používá čím dál tím více po Evropské unii, bude nezbytné udělat interoperabilní systém vybírání mítného, to znamená, aby to nějak nenarušovalo plynulost eh, silniční dopravy, abychom eh, zamezili tomu, že kamiony a vozidla budou muset zastavovat. Eh, na stanicích vybírání mítného budeme mít satelitní vybavení, budeme mít evropský systém vybírání mítného a v roce 2012 komise pomocí stávající legislativy, která byla přijata nebo která se přijímá, zavede interoperabilní systém na vybírání mítného, který bude používán, pokud také padne rozhodnutí, které se týká právě evropské silniční známky. Další diapozitiv nám jenom připomíná, že v tuto chvíli tato silniční známka se týká pouze těžké automobilové dopravy, netýká se to například soukromých vozidel nebo autobusů. Co se týče elektronického mítného, o tom jsem už hovořil, mítné se může odlišovat od eh, toho, o jaký typ vozidla se eh, týká, o umístění, a času. Jsou tady ovšem praktická omezení v legislativě a v tuto chvíli to ještě nefunguje, nebo nefunguje to uspokojivým způsobem, tak jak bychom chtěli. To je tedy další důvod, proč navrhujeme jasnější rozlišení v rámci revidovaného návrhu o této známce. Další diapozitiv, čili návrh revize směrnice o evropské silniční známce, je v podstatě odpovědí je na určitý politický kompromis, který byl dosažen mezi parlamentem a radou, kdy eh, ta silniční zánka 2 byla přijata roku 2006. Ta umožňuje členským státům, aby mohli vybírat poplatky za používání infrastruktury a také vybírání dalších nákladů. Stávající opatření v legislativě členských států nezakazuje eh, státům, aby se rozhodli, jak to eh, zajistit v případě soukromých eh, automobilů a nebo v případě jiných typů dopravy. Jak již jsem říkal, stávající opatření vyčlenování finančních prostředků a vybírání mítného jsou nedostatečné, čili musí dojít k získání některých nákladů, čili tady jsme vybrali jenom několik externích nákladů. Máme tři, týká se to znečištění ovzduší, hluku a zácp. A máme zde dvě podmínky, které jsme přijali, to znamená členské státy, které chtějí zavést úhradu externích nákladů, tak v tomto případě musí používat společné metrologie předem definovaných stropů a eh, výnosy musí být použity pro rozvoj trvalé udržitelné dopravy. Já si myslím, že tyto podmínky jsou velice důležité, protože několik členských států, Francie, Belgie, Nizozemí a Slovensko, zavádějí nové systémy na výběr mítného přes své území a to musí spadat do stávajícího systému, ale vidíme, že tendence v některých členských státech je inovovat, najít nové způsoby, jak vybírat mítné, což by lépe zohledňovalo skutečné náklady pro používání infrastruktury. Čili harmonizovaná legislativa, pokud nebude existovat, tak potom určité státy na periferii budou diskriminovány a Chceme tedy prosadit tento návrh jako určitou záruku pro všechny členské státy, i nejen pro ty, které jsou ve středu Evropské unie, ale i na periferiích, ve vzdálených místech, aby zde vznikl jednotný systém, který bude platit pro všechny v rámci EU. Nyní další diapozitiv. Zde bych vám rád připomněl, že jsme chtěli podpořit náš návrh nejen pomocí hodnocení o dopadu, tady je to trošku neobvyklé, protože tady máme několik set stránek ekonomických, ekonometrických studií, různějších modelů, ale byly provedeny ještě další studie, což provedlo naše Centrum pro výzkum, je to instituce, která je v Sevilě a na žádost rady jsme zhodnotili dopad poplatků eh, v případě přeshraniční dopravy, železniční, silniční, čili jsme udělali odhadnutí dopadu na ehm, ceny finálních produktů a také jsme zdůraznili výhody externích eh, nákladů, které jsou uhrazovány. Čili chceme se vyhnout tomu, aby tady nebyly zbytečné příliš vysoké poplatky, musí to být tedy ekonomicky přijatelné. A požádali jsme toto středisko, aby provedli nejen studii, kterou by udělali v kanceláři, ale skutečně v terénu. Tady se vybrali šest itinerářů v rámci přeshraniční infrastruktury po celé Evropě, uplatňovali pravidla návrhu komise a v těchto situacích stanovili například odjezd, dobu odjezdu, dobu příjezdu, dále tranzit přes jednotlivá místa, také podmínky dopravní zácpy, do které se dostali, čili to všechno bylo možné také eh, díky systému GPS a dalším databázím. Takže to je pouze takový konkrétní příklad, předtím, než se dostanu k dalšímu diapozitivu. Když se podíváme na tento koridor, což je Sines Paříž, je to pro takzvané Euro 4, eh, nákladní vozy, je to výsledek jednoho tisíce simulací, na stejné trase, která byla založena na eh, různých eh, aspektech, jako je rychlost, eh, zácpy a tak podobně. Čili to nebyla to skutečně teoretická studie, ale přirozená aplikace těchto pravidel do každodenní situace. Čili k čemu docházelo v tomto koridoru? Je to velice dobrý příklad, protože je to koridor, který se velice rychle rozvíjí. Je to spojení mezi Portugalskem a Paříží. Paříž je velké demografické, finanční, obchodní centrum, kde je hodně spotřebitelů. Tato trasa je velice často používána. Je to dlouhá trasa, dohromady je to 1844 kilometrů a Výsledky jsou předloženy na pravé straně tohoto diapozitivu. Nevím, jestli je to čitelné, ale já vám to přečtu. Čili externí poplatky, takže by bylo řečeno, že to bylo rozdáno, tam je průměr 2,9 eurocentů a je tam minimální a maximální hodnota 2,8 až 3,4 eurocentu. Celkové externí náklady, které jsou placeny, je 54 euro a celkové dopravní náklady 2038 euro, to znamená 2,5 jako nárůst dopravních nákladů. Procento celkových nákladů Hluk představuje pouze 7 čili to je další poplatek za hlukové znečištění, dále znečištění ovzduší představuje 87 Tady je snadné vysvětlení. Znečištění ovzduší se platí od začátku do konce. Jakmile je tam mítné na dané trase, tak se to všechno hradí, ale v případě zácp se platí tento poplatek pouze v případě, že vznikne dopravní zácpa. A tady na diapozitivu jsou to ty červené části té dané trasy a potom v menší míře je to ta oranžová část na daném diapozitivu. Pokud se nyní podíváme na další příklad, což je vlastně asi ten nejhorší možný scénář, protože jsme vybrali koridor z Rotterdamu do Kolína Rotterdamu opět zpátky. Je to opět velice reprezentativní příklad. Je to trasa přes vysoce zalidněnou část Evropy, kde je vysoká ekonomická činnost. Jsou tam jednak velký přístav Rotterdama a jeden z největších eh, hospodářských eh, center, to znamená Kolín v Německu. Trasa je o mnoho kratší, ani ne 500 kilometrů a zde máme vyšší externí dodatečné poplatky, které jsou v průměru 5,3 eurocenty eh, na kilometr. Minimum a maximum se pohybuje mezi 4,2 eurocenty až 8,8 centů na kilometr a celková, celkový externí poplatek je 26 euro, což je asi 5 Opět se podíváme na to rozdělení mezi hlukovým znečištěním a znečištění ovzduší, tady je to 78%, v případě um, znečištění ovzduší, nicméně v případě dopravních zácp je to 16 Zeptali jsme se pracovníků tohoto vědeckého střediska, aby propočetli, jaký dopad to bude mít na cenu výrobků, které jsou převáženy pomocí této dopravy. Podívali jsme se na sušenky, na tuňáka, džíny a auto všemu zboží bylo přiděla, byla přidělena nějaká cena, například eh, v případě těch džín brali celkem drahé džíny v ceně 50 euro. Vždy ten nárůst byl méně než 1%, méně než půl procenta. Maximum, eh, asi největší nárůst bylo u toho tuňáka, což bylo 0,34%. Nechci si z toho dělat legraci, jenom je to takový humorný prvek v mé prezentaci. Tady vidíte, jak to bylo propočteno tímto vědeckým střediskem množství, o kolik se tedy zvýšil, zvýšila celková výsledná cena daného výrobku. Je to zanedbatelné. Když se podíváme na náklady pro přepravce, tak vidíte, co to pro ně znamená. Když se podíváme na další diapozitiv, tak eh, když se podíváme na šest koridorů, já jsem vám ukázal pouze dva koridory, ale v průměru jsou to dlouhé koridory, jako je ten koridor do Paříže, anebo ty nejhorší možné scénáře, což byl ten Rotterdam a Kolín, tak eh, tam v podstatě v průměru se jedná o 4 centy eh, na Eh, vozidlo na kilometr. Eh, v průměru je to ovšem 0,5. Eh, pardon, je to euro 4. Čili před ekonomickou krizí ten poplatek byl vysoký a když se podíváme na euro 5, tak tam máme 15-20 nárůst nákladů které tady jsou naznačeny. V průměru eh, ten doplavní náklady se zvýšily o 3 opět eh, minimum maximum 1,8 až 5,2 procent. Zase ta trasa Rotterdam-Kolín se nachází v tom horním spektru. A když se podíváme na stávající mítné, tak eh, je to 10 až 30 centů na kilometr a vždy záleží na konkrétních číslech, ale v průměru je to okolo 25 Záleží skutečně na tom skutečném mítném, které se vybírá. A jak již jsem říkal, když se podíváme na předešlý diapozitiv, mělo by to velice zanedbatelný dopad na cenu, konečnou cenu daného výrobku. Takže pokud komise skutečně vidí, že tady je tak malý dopad na konečnou cenu a náklady za dopravu nejsou příliš vysoké, proč to vůbec děláme? Věříme, že ta výhoda, makroekonomická výhoda internalizace externích nákladů po celé Evropě převáží mikroekonomický dopad nového mítného. Čili dojde ke zvýšení účinnosti, lepší eh, příjmy, budeme mít také čistší vozidla, ekologičtější vozidla, pokud eh, skutečně ty přepravci pochopí, o co nám jde, tak eh, se také přeorientují na jiné typy dopravy, aby byly úspornější pro ně. Například, když se podíváme na švýcarskou zkušenost, tak eh, Švýcarsko zvýšilo už eh, velice vysoké standardy oproti zbytku Evropy. Čili jsou tam vysoká mítná pro přejezdy nákladních vozů, tak eh, vidíme také změnu, co se týče přepravovaných objemů. Například tam eh, byl limit 25 tun. Švýcaři sami připouští to, že zvýšení mítného vedlo k vyššímu procentu přepravovaného objemu nákladu a snížení příjmu. A je tady pozitivní dlouhodobý účinek, pokud dojde ke změně chování podniků, pokud dojde k přizpůsobení těmto pravidlům, tak proč nebereme v úvahu CO2 emise? Už jsem to několikrát vysvětlil v těch externích nákladech, které chceme internalizovat prostřednictvím této euro známky. Je to otázka dopravních zácp. Ta by vedla ke snížení CO2 emisí, protože by došlo ke snížení spotřeby paliva v silniční dopravě. Opět to bylo propočítáno na základě objektivních kritérií na úroveň 8%, což je velice zanedbatelné. Snížení zácp, pokud provozovatelé eh, uplatní inteligentní načasování dopravy, tak bylo propočítáno eh, na úroveň 7% na dálnicích a mezi 10 až 30% na eh, silnicích nižší třídy, čili také dojde ke snížení spotřeby dopravy. Vlastně ta vysoká spotřeba je dána vysokou mírou zácp. Máme 2,3 miliard eh, euro, které můžeme získat eh, prostřednictvím čistého životního prostředí, potom 10 až 30 miliard eh, příjmů díky trvalé udržitelné mobilitě. A díky tomuto systému mítného, použili jsme tedy ty modely, o kterých jsem hovořit, tak členské státy by měly 10 až 30 miliard příjmů, které by mohly použít pro trvalé udržitelnou mobilitu. A opět opakuji, aniž bychom nějak eh, předjímali eh, tu diskusi, která se bude týkat eh, povinně vyčleněných finančních částek. Takže na závěr bych chtěl říci, že to jsou ta hlavní sdělení, která vyplývají z této prezentace. Poplatky za externí náklady pouze mírně zvýší přímé dopravní náklady. Zvýšení pro mezinárodní přepravce eh, budou mírné. Opět eh, to bude mít minimální dopad na celkovou cenu produktů, které jsou přepravovány a v podstatě to bude odstrašující um, nařízení nebo bude vést k tomu, že se operátoři budou snažit být maximálně efektivní, aby dělali rozumné volby při používání dopravní cesty nebo dopravní um, dopravy jako takové. Bude to mít velice důležité dopady pro celou společnost. Budeme mít méně emisí, méně záca, budeme mít dodatečné finanční zdroje, které budeme moci investovat do trvalé udržitelné mobility v době, kdy členské státy kvůli ekonomické krize mají jiné finanční priority a do toho právě nespadá tato infrastruktura. Well, Děkuji vám pane Pasquale, za eh, prezentaci a prvním eh, je pan Groš za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já předpokládám, že budeme dnes hovořit o této studii a ne o celkové zprávě, protože to, co mě nejvíce zajímá, je to, o čem již hovoříme týdny a měsíce. My čekáme na postoji eh, rady. My čekáme na to, že se rada, že rada vyjádří svůj zájem o tuto studii, protože my chceme, aby se rada konečně vyjádřila a ne, aby čekala. My chceme, aby se vyjádřili k Evropské silniční známce. Se s tou těchto studií mohu říci, že jsme se dozvěděli nějaké dodatečné věci, ale ne, že bychom se dozvěděli příliš mnoho nového. Já jsem si tu studii ještě nepřečetl celou, co se týče internalizace nákladů a to, co je pro nás důležité, je, aby to bylo aplikovatelné na všechna odvětví, na všechny oblasti. O tom se tady ale této studii nehovoří. Nicméně ale jde o evropskou silniční známku, co se týče nákladů, na, které způsobují zácpy, tak znáte náš názor. Kdo má odvahu zdanit pouze nákladní auta, protože vy víte, že když dochází k záspám, tak za to nemohou pouze nákladní vozy, ale mohou za to opravdu všechny vozy pohybující se na silnici. A to si musíme uvědomit, a protože pouze tak můžeme správně přistupovat k otázce zdanění, protože když se vytvoří zácpa, tak za ní musí zaplatit všichni. Kromě toho, ale samozřejmě, když eh, v poledne jedete kolem Štrasburku, eh, tak zjistíte, že tam žádné zácpy nejsou. To znamená, že příčinou zácp nejsou opravdu pouze nákladní automobily a to je třeba brát na zřetel. Kromě toho musím musím velmi upřímně říct, že co se týče silniční eh, známky, tak všichni víme, že to bude stát hodně peněz, ale zároveň to může přinést hodně eh, peněz. A proto potřebujeme také určité subvence a podporná opatření pro nová odvětví. A myslím si, že cíl této studie bylo právě zdůraznit, že peníze mají opravdu velký vliv. Ale pro mě je nejdůležitější odpověď na earmarking co chceme s těmi penězi dosáhnout. Chceme pouze vy, anebo chceme opravdu zvýšit mobilitu. A my potřebujeme jasnou odpověď a potřebujeme, aby ta odpověď se shodovala s naším názorem. To znamená, že ty příjmy z tohoto zdanění budou muset vést ke zvýšení mobility. A to si myslím, že je zásadní a pouze zvýšuje důvěryhodnost naší práce. Když eh, srovnáte ty různé terasy, kromě toho bychom mohli namítnout, že tu bylo zanalizováno příliš, ma, příliš malý počet tras, ale když se podíváte na rozdíl mezi euro 4 a euro 5, Rotterdam, Kolín, jedna z nejdůležitějších tras. Když bych musel z Euro 4 jít na Euro 5, tak tady zjistím, že bych si musel koupit nákladní auto z Euro 5, abych mohl za rok vydělat 3400 euro. To znamená, že to je jedna z nejdražších analyzovaných tras. A já tady mám určité pochyby. Když se podívám na tato čísla ze studie, je to vůbec, eh, jak máme někoho povzbudit, aby si koupil Euro 5? i když e, je pravda, že e, nemám teď příliš mnoho času, abych o tom hovořil, ale musím jen říct, na ty nejdůležitější otázky mi tato studie odpověď nedává, je e, zajímavá, je hlavně zajímavá pro radu, protože tím může získat více času, ale já si myslím, že bychom potřebovali odpověď na základní otázky a ne toto, tuto teoretickou rozpravu. <clears throat> Děkuji, pane Groši. Mám tady ještě devět přihlášených, proto jsem také na vás mával tím kladívkem, abych vám připomněl, že máte hovořit rychle. <clears throat> Děkuji. Pane předsedo, to, co řekl pan Groš, co se týče důvodu tét, pro této studii, je to, co řekl, je naprosto pravda. Rada se chce získat čas a budeme muset čekat několik dalších měsíců, než zaznamenáme další pokrok. Nicméně si myslím, že je užitečné že skutečně máme zde jasný pohled na následky eh, aplikace tohoto řešení. Eh, připomeňme si, že v současné době je zakázáno přenášet takto ty externí náklady a pokud bude změněna směrnice, nebude to již povinné, bude to dobrovolné. Já nechci vést obecnou rozpravu, chci se zaměřit konkrétně na tu studii. Co jsem si všiml, je to, že kdybychom měli aplikovat ten návrh, tak ne všechny externí náklady budou integrovány, internalizovány. A z těch, které budou, tam ani tam nebude přenášen plný ten náklad. To je důležité. Za druhé si všímám, že dopad těch Eh, nákladů je kolem 2%, maximálně je tam 5,2%, tedy ten navýšení těch nákladů. Hmm. Eh, eh, a, a také zde asi nebude postih toho spotřebitele v ceně zboží, které je převáženo. Ale bude tu určitý tendenční efekt protože uvidíme přechod z těch nákladních vozů typu Euro 4 na Euro 5. Pokud to operátoři provedou, tak budou mít finanční zájem a to možná urychlí výměnu těch vozových parků a zefektivní. Vidíme zde také přechod na udržitelnější typy dopravy, ale pro mne to potvrzuje, že ta směrnice e o euro e silniční známce není jediným řešením udržitelného rozvoje. Je to jedním z řešení, je to jedním řešení z celé škály řešení, které eh, přispějí k dosažení našich cílů. Eh, měli bychom skutečně přispět k tomu, aby se to realizovali. Já z toho tedy dovozuji, že je něco, co vlastně řekl již pan Groš. Eh, <clears throat> státy vlády vyberou další peníze, když toto provedeme. A když ty peníze budou řádně využity, tak by měly mít eh, násobný účinek, to znamená další výhody. Nevím, zda to můžeme kvantifikovat, ale to, co se říká o tom určení, eh, účelovém vázání, zda to bude aplikováno a zda to bude úspěšné. Rozhodně to bude určité plus pro tu směrnici. To tež platí o těch, to, co, o, na to, co bylo řečeno o zácpách. já si myslím, že bychom měli z tohoto důvodu potvořit můj kompromis, který jsem kdysi navrhla, ale ten skupina nepodpořila, pardon, tento výbor nepodpořil. Pokud členské státy chtějí mít eh, eh, poplatek z těch z té, eh, zahuštění dopravy, z těch zácp, tak by měli toto mít možnost učinit, ale tady se hovoří o tom, že při implementaci této směrnice to bude mít dopad <clears throat> nejenom na nákladní vozy, ale bude to mít dopad i na osobní automobily neustále se snažíme najít kompromis a to myslím, že tím odpovídám i na vaši otázku. A nyní otázka na ty, kteří jsou autory studii. Jaký bude dopad, pokud náklady na infrastrukturu by měly být plně a systematicky integrovány do těch nákladů, tedy ty externí náklady? podle této studie. Vy se díváte jenom na ty externí, ale kdybyste měli zahrnout i náklady na infrastrukturu, tak by ten dopad byl větší. A na to bychom měli asi proskoumat, prostudovat detailněji já myslím, že ta studie je eh, dobrá a že nám to posílí tu eh, naše uvažování. Já myslím, vím, že to je zajímavé a že bychom o tom mohli hovořit dlouho, ale my musíme skončit v eh, 6 hodin, aby mohlo proje, proběhnout jednání koordinátoru, takže znovu vyzývám, abyste hovořili stručně. Tři minuty pro každého řečníka, ale pan Alkadraují to přetáhl. Paní Hana Plašák. Eh, eh, Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručná, protože mám velmi konkrétní otázku u této studie. Mám takový pocit, jako by se tu řezník díval na svoje vlastní maso. Když se podíváme na silniční dopravu, tak vidíme, že se situace v posledních letech velmi zlepšila a já mám pocit, že v tuto chvíli existuje daleko, ví, daleko méně možností, než, eh, to, ří, než jak říká studie protože tady se eh, ve, ve studii hovoří, nebo příliš málo hovoří o nakládce, vykládce a tak dále. A myslím si, že co se týče možnosti vyhnout se zácpám, je daleko méně, než jak se o tom hovoří ve studii. Já si myslím, že místo toho, aby se ve studii také užívaly procentuální údaje, tak by se mělo hovořit o sumách v eurech. Ho- hovořilo se o 635 milionech, teď se hovoří už o 2,5 miliardách. Jak je možné, že došlo eh, k tomuto navýšení? To mě opravdu znepokojuje. Když se podíváme na ceny celého toho systému v eure, když se podíváme na sociální dopady a když to potom porovnáme s užitkem, který eh, je vnímán opravdu velmi rozdílně, tak já bych se chtěla na to podívat více objektivně objektivní. Děkuji, paní Lichtenberger, prosím. Ja, Dank für die Děkuji za prezentaci vaší studie a já sdílím názor svých kolegů, kteří hovoří o tom, že se rada bude velmi těšit z toho, že touto studií získává ještě více času na svou práci. Když se na to podívám pozorně, tak bych eh, ráda zmínila několik věcí, o kterých jsme se zde stejně už hodně bavili. Například dopady na konečné ceny, které nebudou příliš velké. A já se ptám, proč tu nemáme eh, po porovnání s ELS výcarským systémem, který je eh, daleko flexibilnější. To já si myslím, že by bylo velmi dobré, kdyby tu bylo takové porovnání a jistě by nám to poskytlo velmi zajímavou perspektivu pro budoucí debatu. Také bych ráda upozornila na to, že když jsme hovořili o podmínkách eh, akceptace, tak eh, jsme hovořili o mítném ale když se teď přesně podíváme na konečné náklady, náklady spojené eh, s celým systémem, tak eh, se musíme opravdu zeptat, jaký, jaké přesné cíle eh, chceme docá, dosáhnout těmito poplatky. Já si myslím, že by bylo bývalo dobré přijmout opravdu jedno jasné rozhodnutí, protože poplatky to jsou samozřejmě politické téma. Já nevím, možná, že jsem nečetla pozorně, ale eh, já bych byla ráda, kdyby se více konkrétně hovořilo o efektivitě modelu. Protože když se jedná o ceny, tak ty ceny vždy mají minimální a maximální limity. A když hovoříme o efektivitě, tak by tomu mělo být také tak. To znamená, že když hovoříme o efektivitě a vidíme, že nedochází vůbec k žádnému posunu, hovoříme o třech, čtyřech centech, tak se musíme zeptat, zda to tedy vůbec má nějaký smysl, jestli bychom neměli být trošičku ještě flexibilnější a zvýšit trošičku tu elasticitu celého toho systému. A to, co mě trošku zarazilo, tak eh, to bylo, eh, byla ta informace týkající se mít, systému vybírání mítného a eh, jednotné integrace všech evropských systémů do roku 2012. Hm, to já nevím. Já tak optimistická nejsem v této souvislosti. Dále další věc, kterou jsem chtěla zmínit. Vy hovoříte o možných diskriminačních opatřeních pro státy, na hranicích Evropy. Ale já vám chci říci, že už v tuto chvíli je, se nacházíme v situaci, které, která je velmi diskriminační, protože už teď máme některé státy, které jsou tak nazývané, které patří mezi takzvané státy transferu, to znamená, že nejvíce trpí právě vysokou intenzitou eh, nákladní dopravy. Co se týče dále daní, já nevím, zdali zvyšování daní bude mít takový efekt, jak jste o něm hovořil vy. Eh, paldies par šo pētījumu. Es domāju, ka eh, šī prezentācija parāda, ka mums ir vēl vairāki argumenti, kas. <clears throat> Myslím si, že je patrné, že se tady objevily nové argumenty, co se týče stanoviska uh, některých zemí v radě externí náklady jsou již vlastně hrazeny, ale otázka je, kdo je hradí. Eh, u nás v Lotyšsku ani zatím nemáme tu první evropskou silniční známku a přitom eh, daňoví poplatníci platí za použití silnic cestou infrastrukturálních projektů kdybychom se zamysleli nad touto směrnicí o euroviněte, tady co se týče například eh, znečišťování eh, mm, eh, vzduchu, které představuje jenom, které představuje čtyři pětiny těchto externích nákladů, tak například Rusko za odpovídá dopravcům z Lotyšska a Litvy, aby přecházeli ruské hranice a působí to velké zácpy, tak to není jenom otázka eh, Lotyšska jak řekla správně paní Lichtenbergerová, periferní okrajové země mají v tomto kontextu jiné problémy a tento, tato studie ukazuje, že dopad na konečnou cenu toho zboží není tak velký. Ale určité spekulování na globálních trzích s palivy, to ovlivňuje cenu daleko více. Pokud bychom naše rozhodnutí založili, rozhodnutí o tom, naše rozhodnutí za, za, zakládali jenom na, to, co, na tom, co ovlivňuje konečnou cenu, tak bychom museli změnit postupy rozhodovací. Pokud si vaše země má půjčit od Evropské komise nebo Mezinárodního měnového fondu, tak můžete zapomenout na zavádění těchto externích nákladů, protože ty bychom nemohli internalizovat. Děkuji, pan Grandes Pascal. Děkuji, pane předsedo. Já budu opět velmi stručný. Já si myslím, že všichni známe náš názor a velmi málo ho měníme. Zpráva komise, pokud mi dovolíte, abych zavtipkoval, tak je to jako kdyby vám někdo představil přítele nebo přítel kyni a hovořil o ní velmi pěkně a přitom si myslel, že je velmi ošklivá nebo ošklivý. My si myslíme, že tady máme opravdu eh, nové náklady, které se odráží na konečné ceně. A eh, já se teď ptám tady a proč, proč vůbec tady e, tato opatření máme. Je pravda, že odpověď by mohla znít, no mikroekonomické faktory by se jistě zlepšily. Víte, já to řeknu asi takhle. Děkujeme za snahu, ale neodráží to, co potřebujeme. Tady se hovoří o externích e, nákladech, které budou aplikovány pouze na silniční dopravu a pouze na nákladní vozidla. To znamená, že tady se nehovoří o vůbec žádné další symbioze, o další nové intermodalitě. Já prostě nesouhlasím s těmito kritérii. Já si myslím, že se k tomu budeme určitě moci někdy v budoucnosti vrátit, ale já nevidím nebo nemyslím si, že my těm pozitivním charakteristikám eh, této přítelkyně eh, prostě neuvěříme. Já si myslím, že prostě my potřebujeme, potřebujeme něco, co bude zrealizované, zrealizovatelné, protože jsme v krizi. Potřebujeme něco, co nebude představovat e, zásadní zátěž pro členské státy ani pro Evropskou, e, ani pro Evropskou unii. Thank you. Děkuji panu Pascalovi, pan Lightfried. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je to opravdu skvělá studie, eh, ta, kterou nám předložila komise. Ti, kteří ještě nezaplatili, nebudou ani dále platit. To znamená, že nikdo nebude trpět, pokud by tento systém měl být aplikován. Eh, abych byl upřímný, myslím si, že celá ta studie, mohli jsme si ji ušetřit. A jsme zase u toho. Ceny nebudou navýšeny, bude platit princip znečišťovatel platí. Životní prostředí sice z toho nebude moc profitovat, ale doufejme, že bude méně zácp a situace bude lepší, ale já nevím. Já si myslím, že to, co představuje komise, že to není úplně slučitelné eh, s realitou. Pokud hovoříme o systému dopravy, který bude méně náročný na emise CO2, tak přece potřebujeme lepší systém. Potřebujeme eh, redukci o 30%, ale kde je těch dalších 70%? Proč eh, nehovoříme o těžkém proč hovoříme o těžkém průmyslu, který už se pomalu stěhuje z Evropského společenství a nestanovuje dopravu? Protože eh, já bych rád odpověděl tímto i na otázku paní Lichtenberg mně je jasné, proč se v této studii nesrovnává tento systém se švýcarským systémem, protože bychom hned zjistili, že už ten stávající systém je daleko horší a proto si myslím, že bychom se měli zamyslet nad tím, zdali opravdu nebyl, nebyla chyba, že jsme nehovořili o redukci CO2 od samého začátku. Já si myslím, že naše jednání je nezodpovědné, nestanovujeme si cíle, které máme, to je také nezodpovědné a je opravdu nejvyšší chvíle, abychom začali jednat. Děkuji, paní Foster. Děkuji, velmi stručně, stručné poznámky. Já jsem toto Eh, vůbec nechápala, ani jsem nevěděla, o čem ta, ta zpráva je. Nevím, jestli je vůbec k něčem užitečná, ale je e, tam hodně práce, ale člověk, aby na to měl speciální vysokoškolské vzděla, vzdělání, když si tam čtete všechny ty číselné údaje a tak dále, proč eh, Eh, tím, jak jsme tak příliš přesní, tak myslím, že se ztrácí něco eh, a to je na zadní stránce. Tady se říká, že většina často tohoto Eh, objemu, pokud tyto, většina tohoto objemu bude přenosena na železniční eh, eh, dopravu a silni, tedy lodní a další získají také. My máme nejvíce na silnicích, protože želnice, železnice jsou drahé. To se děje v Británii a bez ohledu na to a když když eh, ten vlak dojede do cíle, tak je stejně potřeba to ještě někam převést dále po silnici. Takže eh, nevím, jestli jste s těmi dopravci silničními jednali o této věci, konzultovali, protože tady je jasné, že musíme něco dělat, abychom neutralizovali tyto věci. Já si myslím, že to je na členských zemích, aby zaváděli mítné či zvažovali zavádění poplatků za zácpy a ta diet 3,5 eh, tuny, snížení na 3,5 tuny, to je něco, co mi dělá starosti, ale eh, moje obavy eh, po tom prvním čtení je, jsou vlastně v tom smyslu, co si o tom myslí vlastní průmysl, který se zabývá tou přepravou. Děkuji, paní Foster, pan Kok. Děkuji, pane předsedo. Pane Paskrole, já si velmi cením vaší práce. A co se týče výsledků těch studií, tak já si to samozřejmě velmi rád vyslechnu. Já si myslím, že tato studie představuje ale hlavně velikou byrokratickou zátěž a málo výsledků. Dále si myslím, že by špeditéři měli mít možnosti také projevit svůj názor pokud tady budeme tvrdit, že se neustále zvyšuje zátěž, tak si myslím, a kromě toho neustále obvinujeme přepravce samotné, tak si myslím, že bychom se na to měli podívat ještě eh, z jiného pohledu. Kromě toho inteligentní, eh, zavádění inteligentních integrovaných systémů, no k tomu přece nepotřebujeme zavádět eh, evropskou silniční známku. My musíme samozřejmě zvyšovat mobilitu eh, na našich silnicích, ale je pravda, že v Německu je situace minimálně taková, že v tuto chvíli daleko více platí stát než řidiči samotní. Děkuji, pan Vandal, prosím. Ja, voorzitter, het is wel een verrassende uitkomst deze studie, want als je ziet dat de producten. Děkuji mnohokrát, tato studie předkládá trochu podivné výsledky. Vidíme tady nejrůznější procenta, to znamená, že podle těch procent bych odhalil, že tam je velice nízký účinek. Jenom si říkáme, jestli vidím eh, tak špatné výsledky jenom já, nebo je to jasné pro všechny. Co se týče těch čistých výsledků, tak je tady 2,4 miliardy. Můžete nám říci, proč tam máte 2,4 miliardy, co se týče těch eh, zlepšení v oblasti kvality života, životního prostředí a potom tady máme 0,5%, to znamená 1, 1 miliarda euro, 10 až 15 miliard. Pokud eh, celkové výnosy jsou 2,4, tak jak to vše chcete přerozdělit, aby to bylo rovnoměrně rozložené? Děkuji. Takže, pane Pasqueli, zazněla celá řada otázek, některá určitá podezření. Rada sama se nemůže dohodnout nad touto studií, čili teď je na vás, abyste odpověděl na dotazy našich poslanců. Já se pokusím reagovat. Pane předsedo, děkuji, že jste mi dal slovo slovo. Nevím ovšem, jestli moje odpověď bude uspokojivá pro členy výboru. Já nebudu hovořit o otázkách politiky, my nehovoříme o návrhu eh, o eh, evropské silniční známce. Já, my hovoříme o studii, která byla provedena za použití nejlepších dostupných výzkumných eh, na strojů při ve snaze vypočítat dopady této eurovinety, jak, jaké tato evropská silniční známka bude mít v reálných situacích. Na to se tedy omezím a budu hovořit o otázkách, které byly vzneseny k té studii, nikoli k tomu, co bude komise navrhovat. Za prvé, studie je tím, čím je. Neřeší to, co bylo zmiňováno v celé řadě, zmiňováno ve celých vy, vy, v celé řadě vystoupení, to znamená volba eh, trasy, volba eh, způsobu dopravy, politika, jakou by poli, eh, Evropská komise či Evropské unie měla přijmout v oblasti externalizace uh, Ehm, eh, internalizace externích nákladů. My víme dobře, že řešíme touto cestou silniční známky pouze jednu část širšího problému, ale ta část je důležitá. Tak jak si myslím, že každý zde přítomných si to uvědomuje, stejně jako já. E, odpovědnost za, nebo ne, odpovědnost za ty zácpy nebo zahuštění dopravy, to není uh, otázka politických řešení. Já jsem si vědom uh, toho, že nejenom nákladní uh, auta působí zácpy na silnicích, ale zase ty prostředky či cesty, které máme, jsou da, plynou ze smlouvy a týkají se poli, politiky dopravy a ta neřeší jaký, řeší, jakým způsobem to můžeme dělat a jak to mohou dělat členské státy a ty pozměňovací návrhy, které navrhl pan Alkadrovi ve svém eh, návrhu z minulého roku, na těch eh, eh, rada také pracovala a ty se ubírají stejným směrem. To znamená, víme, že příčiny přetížené dopravy neleží na jenom na, jed, na jedné kategorii uživatelů silnic a že je třeba přijmout všestranný holistický přístup využití komunitární komunitárních nástrojů, jakož i vnitrostátní. Paní Hennis eh, Plaša, pokud jsem chápal to, co říkala, si kladla otázku, zda ty simulace, které byly provedeny, zda také brali v potaz ty, ta nařízení, co se týče délky řízení, doby odpočinku, tak odpověď je ano, samozřejmě ty simulace toto brali v potaz a chtěla také vědět, eh, jaké budou náklady na provozování takového systému. To bude záviset na tom, jakou volbu učiní členský stát a bude to také eh, bude to také eh, záviset na dostupnosti elektronického výběru mítného, jak to řeknu paní Lichtenbergerové. Eh, v roce 2012 by mělo být interoperabilní. Ano, to máme v dokumentech, v zákonech, ale my nehovoříme o harmonizaci, že to bude stejný systém po celé Evropě, ale hovoříme o jeho interoperabilitě. To znamená, aby ty jednotlivé systémy, které členské státy eh, aplikují, aby byly interoperabilní interoperabilní, aby spolu uměli komunikovat. A v tom, eh, v tom plánu je, je, se říká, že v roce 2012, a to je um, podpořeno celou řadou studií, že by k tomu měla ta interoperabilita, měla, by měla tady eh, vzniknout v roce 2012, ale hm, nechci se tady nechat unést touto poznámkou. Náklady na provozu pak budou záviset na těch volbách, které provedou členské státy například vytvoření zcela nového systému na části transevropské sítě, to bude mnohem eh, nákladnější, než když se jenom přidá něco navíc k těm úsekům, kde již eh, silniční známka platí. Ale eh, vyhodnocení dopadů, a to bych odkázal na to, vyhodnocení dopadů tam má část, která se týká transakčních nákladů nákladů, tedy nákladů na provoz nebo zavedení. 2,3 nákladů na ty mm, eh, prospěch pro společnost nebo pro zlepšení eh, kvality celkového prostředí. Eh, v těchto studiích to, to vychází z určitých domněnek, z určitých předpokladů. A když vemete tyto předpoklady, tak dojdete k určitým výsledkům. A jaké budou tedy přínosy pro společnost? E, jsou tady rozděleny podle jednotlivých kategorií. Je to určitý odhad, který vychází z nějakých předpokladů či domněnek, vychází z minulých zkušeností, ale globálně se e, uvažuje, že půjde, že že dojde ke změnu módu snížení eh, znečištění, zlepšení životního prostředí, snížení hluku, zlepšení infrastruktury, snížení zácp, eh, úspory díky obměně vozových parků, což se sníží eh, znečišťování, lepší efektivita silniční dopravy to znamená reakce těch sub, subjektů na Eh, na ty švýcarské zvyšování mítného reakce subjektů byla, že ti eh, dopravci zlepšili efektivnost používání těch eh, vozů, lépe je nakládali, nejezdili prázdní a tak dále. A to tež se stalo v Německu po tom, co bylo, byla, bylo to zavedeno. Takže z těchto úvah vycházejí ty částky. I Uh, there was a question on, on uh, CO, uh, or a reference. Odkaz na prospěch plynoucí ze snížení emisí CO2. Nevím úplně, jestli jsem dobře rozuměl té otázce, ale chci vyjasnit, že a z celé řady důvodů, které komise vysvětlila, komise učinila to politické rozhodnutí do tohoto návrhu nezapracovat CO2 jako takové, ale vzhledem k tomu, že to je eh, CO2 je vypouštěno do vzduchu, spalování, důsledku spalování paliv, tak snížení snížení zát, pokud dojde k těmu poplatku ze zvýšené hustoty, pokud si chtějí vyhnout ti přepravci, tak to bude odpovídat snížení CO2 v asi ve výši 8 tak je to myšleno. Já eh, více k tomu nemám, ale vždy z komise budeme připraveni při, přijít s dalšími odpověďmi a vysvětleními. Děkuji, pane Pascali, a děkuji členům výboru. Tím docházíme eh, k konci pořadu dnešního jednání. Nyní bude jednání koordinátorů a sejdeme se zítra odpoledne ve, v 15 hodin v této místnosti. Děkuji a děkuji také tlumočníkům, tlumočníkům jak v tlumočnických kabinách, tak také tlumočníci ze znakového jazyka. Děkuji.